Dobré ráno, omlouváme se za spoždění, ale byly nějaké eh, problémy s tam, takže Nyní tedy doufám, že jste připraveni. Všechny vás zde srdečně vítám. Kont News jsou k dispozici v odpovídajících jazycích. Eh, schůze bude vysílána na webu, webstreamována. Takže pokud nemáte námitky, můžeme schválit pořad jednání tak, jak je. Třetí bod se týká schválení zápisu ze schůzí schůze schůzi 3 a 24. května a 13. a 14. června a jako vždy to platí tak, že pokud do konce schůze nebudou žádné námitky, tak budou zápisy považované za schválené. Tím se dostáváme ke čtvrtému bodu rozpočtová kapacita pro eurozónu. Máme zde stanovisko. Spravodajem je kolega Balčidis. Budeme dnes hlasovat, takže chce se zpravodaj ještě vyjádřit. Ačiū pirmininkė, bet manau, kad čia tas klausimas. Děkuji vám, paní předsedkyně. Domnívám se, že jsme toto téma dostatečně prodiskutovali, máme k dispozici hlasovací seznam a já navrhuji hlasovat pro. Děkuji. Děkuji, tím se tedy dostáváme k samotnému hlasování. Rád bych tedy konstatovala kolik zde máme přítomných hlasujících. Můžete prosím stisknout odpovídající tlačítko, abychom to zkontrolovali. Děkuji. Jsem dva hlasujících, takže to je dobré. Takže tím začneme. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 10, 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 14 pro, proti, můžeme to zkontrolovat elektronicky čtrnáctku. Zaha, končí. Končím hlasování, takže je zamítnut. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 19 pro, proti, můžeme zkontrolovat. Pozměňovací návrh 19, domnívám se, že je přijat, ale není to dost přehledné. Jeden kolega ještě může hlasovat. Takže je přijat, ano. Pozměňovací návrh 20 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. Třetí část pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Tím se dostáváme k hlasování o celém stanovisku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování 16 pro, 14 proti, takže stanovisko je schváleno. Děkuji a blahopřeji zpravodaji. A tím se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu, to je bod číslo 5. Fond Solidarity Evropské unie posouzení pravodajem je kolegou, kolega Vali. Přeje si vyjádřit se ještě před hlasováním. Nevypadá to tak. Takže bylo by dobré, kdybych měla také hlasovací seznam. Takže Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. 6 pro, proti, zdrželi se, přijat. 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 8 pro, ve dvou částech, ne, ve třech částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata. Část druhá tedy, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata. Část třetí pro, proti, zdrželi se, přijata. Pozměňovací návrh 9 nyní pro, proti, zdrželi se. Můžeme zkontrolovat pozměňovací návrh 9, domnívám se, že je přijat, ale raději zkontrolujeme. Končím hlasování. Takže je zamítnut tento pozměňovací návrh. Devítka. Teď 10 k pro, proti, zdrželi se, zamítnout stejnou většinou. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 13, je stažený 14 pro, proti, zdrželi se, přijat 17 pro, proti, zdrželi se, přijat 15 pro, proti, zdrželi se, přijat 16 pro, 16, odpadá, omlouvá se předsedkyně 18, pro, proti, zdrželi se, zamítnut 19, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 22, pro, proti, zdrželi se. Takže ještě jednou pro k 22, proti, zdrželi se, přijata. A zbytek odpadá. Pozměňovací návrh 3, 23 pro, proti, zdrželi se přijat. 25 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 24 pro, proti, z... Můžeme zkontrolovat pozměňovací návrh 24, myslím si, že je přijat, ale zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Ano, je přijat jasnou většinou. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 26 pro, proti, zdrželi se, přijat. Tím odpadá 27. 29 pro, proti, zdrželi se, přijat. A tím se dostáváme ke konečnému hlasování, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme 22 hlasů pro a blahopřeji zpravodaj. A tím se dostáváme. Pokud nás někteří kolegové chtějí odejít, tak žádám, aby tak učinili v tichosti. Tím se dostáváme k bodu 6. To je zpráva z vlastní iniciativy kolegy De Jonga, týkají na základě právě komise takže samozřejmě dávám slovo zpravodaj, aby nám prezentoval svou zprávu. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi nejprve říci toto. Bylo by dobré se podělit o eh, korespondenci se zpravodajem výboru Jury, protože jak jistě víte, tak výbor Jury se také velice zajímá o tuto problematiku. Tam je zpravodajkou Silvia Ilvon Kaufmann a dala mi najevo, že návrh zprávy Jury bude k dispozici 26. září, potom bude lhůta pro pozměňovací návrhy na Jury do 30. září a hlasování na Jury bude až 13. října. Takže my máme návrh zprávy za náš výbor KONT, ale e, vlastně to závěrečné rozhodnutí Eh, to si musíme počkat na stanovisko Jury a dát tedy kolegům také čas. Eh, máme tím pádem čas pro pozněvací návrhy k této zprávě, kterou zde máme nyní. Ta historie problematiky je dlouhá, byla zde řada diskusí i s komisí a s prvním místopředsedou panem Timmermansem. Diskutovali jsme o novém rámci týkajícím se Eh, expertních skupin a sice předtím, než to bylo přijato komisí a potom jsme tady mohli vzít na vědomý výsledek. Nebylo vůbec naším úmyslem vypracovávat zprávu, kdybychom k tomu rozhodnutí komise neměli co říci a to by byla asi cesta, kterou by preferoval každý z nás. Nicméně to závěrečné rozhodnutí komise, tak jak bylo přijato, bohužel neodráželo eh, některé problémy, které jsme diskutovali na setkání s prvním místopředsedou a to už samo o sobě byl důvodem pro to vypracovat zprávu a eh, bychom upozornili komisi na tato témata. Dále no, jsme také byli v kontaktu s ombudsmankou. Ta měla jedno doporučení týkající se transparentnosti odborných skupin, veřejný charakter a nebo utajený charakter e, jejich rokování a ombudsmanka nám dala najevo, že ona nestahuje svoje doporučení, protože má stejné obavy. Takže záleží, jak ten nový rámec, to nové rozhodnutí bude implementováno a potom teprve bude moci stáhnout eh, to své stanovisko nebo to, eh, to svou obavu. Takže jde o to také, jak ten eh, pojem meaningful minutes, smysluplné, rozumné zápisy, co to je, jak to vlastně komise interpretuje, nakolik jsou takovéto zápisy úplné a jak to tedy zajišťuje dostatečnou transparentnost do budoucna. Na straně Evropského parlamentu i se spolu zpravodaji e, eh, Jury a také s Helgou Triple z rozpočtového výboru jsme o tom diskutovali, e, kteří oznámili eh, už dříve svůj názor, tak jsme diskutovali spolu a soustředili jsme se na dvě věci. Za prvé, otázka proplácení postupy plácení, to je v odstavci 6 zprávy. Protože pro některé lidi je těžké zapojit se do odborných skupin, protože jsou tam ještě vedlejší náklady. Když například máte malou firmu, musíte nějakým způsobem odcestovat do Bruselu a někdo vás musíte vaší drobné firmě nahradit pro, po dobu nepřítomnosti a tam vlastně na to není žádné proplacení vyhrazeno. Takže tam je ta nerovnováha. Ve zprávě se také doporučuje, že pokud navzdory všem pokusům, které byly učiněny, opravdu není možné nalézt dostatečné množství aktérů v oblasti určitého zájmu a jejich reprezentanty, pak by komise měla eh, činit i nějaká další alternativní opatření, například vážený způsob hlasování a nebo eh, odlišit technické doporučení a obecné doporučení odborné skupiny. Zkrátka, aby to celé bylo vyváženější. Ve zprávě jsou i další doporučení. Eh, je to spíše takové doplnění, které může využít komise při implementaci. My Nežádáme, aby se stávající rozhodnutí přepracovávalo. Já ve zprávě vítám to rozhodnutí, protože musíme eh, vděčně uznat, že mnohé se zlepšilo díky tomuto rozhodnutí. A celá řada eh, věcí, které jsme kritizovali v minulých zprávách o absolutoriu, eh, byla zohledněna. Takže my se zde hlavně zaměřujeme na tu další fázi, tedy jak bude rozhodnutí komise implementováno, potom je zde řada doporučení pro komisi v oblastech, kde máme jisté obavy, že by to nemohlo fungovat řádně a myslím, že je to důležité, aby i komise pravidelně podala zprávy o implementaci a proto v bodě 16 mého návrhu zprávy máme výzvu komisi, aby podávala zprávu, aby podala zprávu před 1. červem příštího roku zprávu o implementaci. To je tedy ta základní linie mojí zprávy a těším se na komentáře kolegyň a kolegů a těším se na případné pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Kolega Volgen se hlásí o slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji panu zpravodaji za odvedenou práci. Já jsem byl zpravodajem pro absolutorium agentur loni a já jsem se setkal s celou řadou zástupcí neziskovek a řešily se tam odborné skupiny například v oblasti potravinářství a jiných. Takže opravdu je dobře, že o tomto tématu zde hovoříme a já vítám mnoho z toho, co eh, uvádí v této zprávě. Je to dobře, že zde v parlamentu diskutujete vy a další zpravodajové a také, že o tom diskutujeme s komisí, protože je to důležité téma. Podporuji většinu bodů v této zprávě, zvláště ty, které také předložila eh, ombudsmanka ve svých zprávách. Domnívám se, že je důležité mm, postarat se o transparentnost zasedání odborných skupin, eh, větší otevřenost eh, zápisů já si nemyslím, že by se možná měly scházet veřejně ty skupiny, ale určitě by zde měla být větší otevřenost a bylo by dobré, kdyby se zveřejňovaly zápisy. Jediný problém, který trochu mám, je bod 5. Tam se hovoří, že komise má vytvořit mechanismus stížností, pokud eh, eh, zainteresovaní aktéři spochybní eh, definici vyrovnaného složení a zde by měl asi zpravodaj objasnit ten pojem interested stakeholders, protože zainteresovaní aktéři, často neziskovky, eh, podnikatele i další si stěžují na, na spložení těch odborných skupin. Já tedy nejsem nějak eh, proti té věci principiálně, ale měli bychom si to terminologicky vyjasnit. Také Eh, mechanismus stížností už komise má, nedávno ho vytvořila a mě by zajímalo, jestli je dostačující nebo zda by zde měla zajít ještě dále. Děkuji. Pan kolega Javor se hlásí o slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji Denisovi i Helze Triple z rozpočtového výboru za skvělou práci, kterou odvedli. stanovisko rozpočtového výboru bylo jednomyslně přijalo, přijato. Po prvních diskusích o pracovním dokumentu nyní hovoříme o zprávě. E, týkají se také e, zprávy komise, která, rozhodní komise, které vyšlo mnohem dříve, než čekali parlament, e, veřejní aktéři, ombudsmanka a nedostatečně chrání e, záležitosti před komporátními zájmy a proto opravdu to musíme tohoto návrhu e, využít co nejlépe, také co se týče adekvátního monitoringu implementace. Hovoří se zde o nedostatku transparentnosti a určité nevyváženosti odbor, některých odborných skupin. a plně souhlasím s tím obecným nasměrováním této zprávy. Vycházím z toho, že vyvážené složenění a transparentnost jsou zásadní podmínky pro odborníky, aby adekvátně eh, vlastně zanalizovali, kde je třeba provádět eh, regulaci. Máme zde určité případy, například glyfosát a další, a ukázali, že to je opravdu zásadní téma. Proto rozhodně souhlasím s tím, že je vyzývána komise, aby Eh, implementovala eh, stanovisko ombudsmanky ve věci transparentnosti a zveřejnovat eh, programy, dokumenty a detailní zápisy z schůzí skupin. Hovoří se tam, že ty zápisy tedy mají být takzvané meaningful and complete, ale to je dosti volné pro interpretaci Eh, možnost eh, nepublikovat eh, zápisy. Zde se k tomu také vyjadřila ombudsmanka i někteří další. Potom je zde otázka zastoupení různých skupin. To je opravdu klíčové téma. Za, navrhují se zde určité specifické odměny pro ty, kdo nejsou osoby typu A a tak by se umožnila snažší účast neziskových organizací, malých a středních podniků a dalších zástupců. Já se domnívám, že to ale neznamená, ne, ne, neposkytne dostatečné zastoupení těch nedostatečně zastoupených skupin. Je třeba, aby komise zanalizovala způsob odměňování tak, aby náležitým způsobem mohly být eh, zastoupeny všechny náležité skupiny a plně se zapojit do práce odborných skupin. A to je podle mého názoru třeba tedy zahrnout do definitivního znění e, zprávy. E, členové skupin typu A musí také dodat veřejné prohlášení o střetu zájmů a zda tedy jejich eh, zájmy a situace nějakým způsobem ovlivňují jejich možnost být nezávislí. V případě pravidel EFSA už jsem hovořil o tom, že je třeba mít ze široký rozsah působnosti. Například lobbyismus eh, mm, automobilového průmyslu proti přísnějším pravidlům v oblasti emisí a podobně. To je velice naléhavé téma. Dále zde není náležitý dohled, ale není zde ani jasný a striktní mechanismus sankcí. A pokud toto nebude, tak nedojde k rozhodné změně. Potřebujeme takové automatické sankce, které zajistí to, že se zde nebude rozrůstat eh, lobismus. Budeme pak mít eh, časem vyváženější eh, složení skupin. A na závěr a obecně je toto opravdu klíčové pro systematické zlepšování horizontálních pravidel a zahrnutí adekvátního mechanismu dohledu pro všechna generální ředitelství, aby zde byl konzistentní přístup ve všech ohledech. Toto tedy byly hlavní prvky stanoviska rozpočtového výboru a odráží i tato zpráva zde. A já za to děkuji. Dívám eh, a doufám, že Evropský parlament zde opravdu udělá vše proto, že k tomuto dojde a já proto podporuji pana zpravodaje v jeho úsilí o to, abychom dosáhli toho, čeho v tomto výboru dosáhnout musíme. Děkuji a nyní pan kolega Tojrer. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych nejprve panu kolegovi De Jongovi srdečně poděkoval za tuto zprávu která zde má uvedeny základní důležité body, abych se zaměřil na jeden důležitý aspekt, bod 6. Ten poukazuje na to, že někteří zástupci neziskových eh, nevládních organizací, odborů anebo i malých a středních podniků mývají problém, nebo to byl problém pro komisi z eh, těchto oblastí získávat odborníky, protože zde vznikají náklady z ušlého zisku a například podniky si nemohou dovolit eh, potom vyslat eh, zástupce do odborných gréní. To je obecný problém, asi to platí i pro odbory a další organizace. To je aspekt, který bychom měli vypíchnout, protože ta kritika, že eh, odborníci bývají vybíráni velmi selektivně, se neobstále opakuje. Je na naší adresu. A proto se domnívám, že komise by zde dále měla jít tou cestou, jak eh, tyto odborníky prostřednictvím jiných nástrojů, například i využitím digitálních médií, lépe zapojit. A obecně v souvislosti s touto zprávou chceme podtrhnout, že myšlenka transparentnosti, eh, pečlivosti a vyváženosti výběru, takže širokého pokrytí společenských aspektů musí být opravdu ústřední aby byla zajištěna legitimita odborných skupin. Děkuji. Děkuji, já jsem se také napsala na seznam řečníků. A když teď zvážíme, čeho chceme dosáhnout prostřednictvím odborných skupin, tak je to co nejlepší odborná expertíza. Měli bychom se teda věnovat tomu, jak tu vysokou odbornost těchto skupin zajistit nebo toho poradenství z, této, z těchto skupin. A to zde ve zprávě přichází trochu z krátka, protože ta rada není dobrá jenom proto, že jsou tam zástupci průmyslu a neziskových organizací, ale jak můžu zajistit, že každý ten zájem, které má každá ze skupin, klidně i ty nevádní, jak zajistím, že to bude mít vysokou odbornou úroveň? A já už jsem viděla mnohé, zažila jsem řadu diskusí, tak začíná to TTIPem, potom implementace e, směrnice REACH o chemikáliích. Já zde mám takovou pochybnost o tom, zda opravdu zde byla dostatečná odbornost. E, tato nebyli takoví odborníci, kteří sami sebe deklarovali za odborníky. Jak tedy poznat ty skutečné od zdánlivých odborníků? To je, myslím, otázka, kterou bychom také měli řešit, protože jinak eh, poškodíme vlastně hospodářskou úroveň Evropy, pokud zde odbornost a nezávislost poradenství těchto skupin nebudou zajištěni. Například v oblasti sanitární a topení nemáme úplně ten nejaktuálnější stav techniky, ale zájmy některých skupin. Jinde jsme také něčemu zabránili, protože tomu zabránili nevládní neziskové organizace. Takže jak prostě zajistit kvalitativní, kvalitní výběr odborníků, to je, myslím, téma, na které bychom se ještě měli zaměřit. A to i v souvislosti s prací tohoto výboru. Možná, kdybychom se na dvě hodinky sedli a e, prodiskutovali zajištění odbornosti odborníků, to by opravdu za to stálo. Nyní vítám zástupce komise, pana Henninga Klause z generálního to Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám mnohokrát. Pan zpravodaj to již uvedl. Komise 30. května schválila revidované horizontální pravidla a my se nyní zaměřujeme na implementaci. Nejde o to, že bychom byli v procesu e, přeskumu toho, co jsme před několika týdny schválili. Nyní e, je toto naše zaměření. A chtěl bych ještě zdůraznit, že hybnou silou eh, revize této reformy byla na prvním místě transparentnost. A dobře si vzpomínám na setkání v tomto výboru 15. března, kdy váš zpravodaj potvrdil, že naprosto souhlasí s tím, co Eh, se komise chystá schválit na základě neformálního pracovního dokumentu, o který jsme se podělili s tímto výborem s výjimkou dvou bodů. Jeden se týkal eh, zdrojů, dostatečných zdrojů. Komise by je měla věnovat na účinný monitoring a druhá byla otázka těch úhrad eh, pro zástupce nevládních organizací malých, středně velkých podniků a tak dále. My to, to nyní už víme, že je zapotřebí diskutovat i další hlediska a určitě se do toho pustíme spolu s vámi, ale nesouhlasím s těmi, kdo říkají, že eh, revidovaná pravidla eh, nejsou dostatečné z hlediska transparentnosti. A to souvisí i paní předsedkyně s tím, co jste vy právě podotkla, e, totiž s výběrem expertů a ex- expertních skupin jasně říkám, že podle nových pravidel je povinné, aby výběr expertních skupin probíhal otevřenými eh, tendry, tendry, které budou zveřejňovány v rejstříku pro experty a jakmile budou tyto tendry nebo výzvy eh, vyhlášeny, budou přesně definovat kritéria, podmínky, profily, které se hledají, eh, které jsou tedy žádoucí u těch expertů a díky tomu tomu je velmi snadné a naprosto transparentní dohledat a prověřit, zdali daná eh, sestava expertů eh, je vyvážená či nikoli. My jsme nepostupovali podle argumentu dospět k strnulé eh, reprezentaci nebo zastoupení 50 ku 50, to znamená ekonomic vědecký, vědecký eh, poměr, protože to by neodpovídalo eh, tomu počtu 800 eh, expertů, které právě máme a v mnoha expertních skupinách je ta realita mnohem komplikovanější, než mít tak snadné zastoupení a snadný poměr 50 ku 50. Nehodlám nyní procházet všemi body, které nyní eh, vyjmenoval pan zpravodaj pro nedostatek času, snad jenom jeden bod k těm úhradám. To je samozřejmě něco, co zní hezky, ale musíte pochopit, že my tady hovoříme o zástupcích deklarovaných zájmů. Toto nejsou odborníci, ehm, kteří vlastně jednají nezávisle. Tady je možno možnost speciálních úhrad, samozřejmě v závislosti na eh, pracovní zátěži, na eh, čase, ale u zástupců menších společností nebo organizací, oni přicházejí s deklarovanými zájmy a tady je nutno eh, rozlišovat. Tady můžeme financovat, uhrazovat, ale do jakého bodu, kam až můžeme jít. Musíme tedy definovat eh, rozdíl mezi eh, těmi, eh, kteří mají deklarovaný zájem a tě, kteří by neměli být financováni a těmi ostatními. To je velmi komplikované rozlišení a myslíme si, že tak toto ani komise nemyslela. A také jsme se jednoznačně vyslovili pro silnější zapojení zásobců nevládních organizací a občanské společnosti nebo menších podniků. A pokud jde o menší podniky, chci také říci, že my skutečně hledáme odborníky, eh, lidi, kteří jsou schopni mluvit jménem svého odvětví a zastupovat své odvětví. Velmi často ten muž nebo žena, která provozuje malý obchůdek nebo provozovnu, nemusí nutně mít tu širokou eh, a žádoucí znalost myslím, že na tomto místě mohu skončit. Mohl jsem toho říci více k návrhu pana De Jonga. Eh, některé body se nám stále eh, jeví zajímavé, byť komise už svá pravidla schválila, například ty zápisy, zdali uvažovat um, o kritériích pro definici um, toho pojmu meaningful and complete, Dále e, jsou tam určité body, které považujeme za komplikovanější, jako například mechanismus stížností, když jde právě o to vyvážené zastoupení, ale nyní o tom nebudu hovořit, ale rád zodpovím vaše otázky. Děkuji a nyní má slovo pan zpravodaj závěrem. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že napřed poděkuji kolegům za jejich e, připomínky a projdu jimi jeden po druhém. První eh, připomínka se týkala mechanismu stížnosti. Nemyslím si, že ta zpráva je nyní eh, velmi detailní, pokud jde o typ eh, mechanismu stížnosti, který se má použít, pokud vůbec nějaký existuje. A to lze ještě doladit i pozměvacími návrhy, to znamená vytvořit mechanismus tam, kde není nebo vybrat eh, jeden eh, z některých. Připomínky pana Javora, s těmi souhlasím do značné míry i jeho zaměření na implementaci a skutečnost, že v rozhodnutí se nebere v, neberou v potaz ty konečné body, o kterých jsme diskutovali s prvním místopředsedou. předsedou a které vyplývají ze stanoviska transparentnosti. Ale navíc myslím, že je zde jedna oblast, s kterou nemohu snadno souhlasit. Totiž, že u úhrada za eh, získání expertízy nebo poradenství v podstatě je eh, nezbytné, nezbytné, aby se komise setkávala s jednotlivými podnikateli a provozovateli. A v tom je právě eh, problém, v tom, co říkáte. Říkáte, že chcete širší expertízu z odvětví. Vy se musíte setkávat se skutečnými lidmi z reálného světa, například s provozovateli obchodu, Včera jsme hovořili s provozovateli eh, franchisingu a hlavní problém tam je, že oni se neodvažují, ti držitele franchise se neodvažují vůbec promluvit s komisí, byť mají veškeré informace a znalosti. Takže vy musíte se setkávat s jednotlivými lidmi, kteří eh, eh, každodenně zažívají jednotlivé problémy a to je právě mm, ta podstata rovného zastoupení, protože kontakt s těmito lidmi v Evropské unii je důležitější než kdykoliv předtím, ale pokud je o získávání expertízy, tady už vstupujeme do oblasti subvencí, dotování organizací a to Evropská komise dělá. Má k dispozici mnoho finančních prostředků na podporu určitých zájmových skupin, jako například eh, organizací spotřebitelů a tak dále. Takže mnozí dostávají dotace. Na to se musím ještě podrobněji eh, podívat, ale pokud jde o výběr jednotlivých lidí do eh, těch skupin odborníků, tak je nutno uvažovat také o úhradě individuálních nákladů. To je něco jiného než honorář. Jsem proti honoráři, ale pokud jde o náklady, například eh, cestovní nebo eh, ubytování, a nemůžete během té doby se věnovat své vlastní práci. To by mělo být jaksi kompenzováno. Pan Toir v podstatě podpořil základní prvky ve zprávě a Dále paní předsedkyně hovořila o kvalitní expertíze. To eh, s tím naprosto souhlasím. Eh, v mé zprávě nenajdete žádná rigidní strnula kritéria, která by stanovovala 50%, proto 50%, proto existují určité technické odborné výbory, kde eh, můžete potřebovat velmi odbornou expertízu. Když se podíváme na to, co se děje v rámci eh, emisního skandálu v automobilovém průmyslu, tak eh, skutečně je nutno v určitých ohledech aplikovat odbornou expertizu, ale když jde pak o politická odpovědnost, doporučení, tak je nutno eh, zajistit rovnováhu zájmu, ale my potřebujeme i odbornou expertizu. Takže máte-li nějaké návrhy, které to skonkretizují, tak to určitě podpořím. A eh, závěrem souhlasím s komisí, rozhodnutí je učiněno. a akceptujeme, že to nemůžete hned upravovat krátce po té, co jste to schválili, ale vše eh, nyní záleží eh, a stojí a padá s implementací. Ano, děkuji. Tak zdá se, zdá se, že všichni jsou k sobě milí a snaží se si vít vstříc a e, to je skutečný pokrok po e, této dlouhé e, historii vývoje zprávy. E, tím se dostáváme k dalšímu bodu číslo 7 a e, sice e, souhraný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017. Navrhovatelkou je paní Dlabajová, která má hned i slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové a e, vážený e, zpravodaj. E, když jsme se, nebo od doby, kdy jsme se zde posledně setkali, se jedna věc změnila. Komise schválila svůj návrh na rozpočet 2017, takže Myslím, že nyní můžeme vést konkrétní výměnu názoru. Vidíte návrh stanoviska před sebou a musím říci, že se zaměřím na několik eh, důležitých eh, bodů. Jak známo, mnoho, eh, náš výbor upozornil na různé věci, například absorpci fondu, chybovost, finanční korekci, naplňování eh, strategie eh, migrační krize a v neposlední eh, řadě zjednodušení a výkon výkonnost evropského rozpočtu. Jedno téma ale v proceduře udělování absolutoria nebylo předjímáno nebo ani předpovídáno a sice Brexit, to jsme neočekávali. A to vše vede k logickému závěru, že potřebná práva MFF, tedy víceletého finančního rámce, je nezbytné a tato diskuse o rozpočtu 2017 bude nejlepší příležitostí strukturálně vyřešit řadu eh, krizí a politických iniciativ. Takže E, za nejdůležitější e, považuji, aby komise nalezla vhodné řešení v rámci úpravy e, sektorových politik financovaných Evropskou unii. K tomu se ještě později dostanu. Za druhé chci požádat, aby bylo dosaženo dalšího pokroku v procesu zjednodušování, jak z hlediska obsahu i procedurálního při využívání rozpočtu a pak samozřejmě silné zaměření na výkonnost a přidanou hodnotu Evropské evropského rozpočtu a v neposlední řadě pomoci vytvořit funkční mechanismus, abychom eh, vytvořili podmínky pro lepší využívání finančních eh, eh, instrumentů. Takže velmi rychle tyto čtyři body. Za prvé odvětvové politiky. V návrhu Hovořím o článcích 9 až 12. Evropská unie čelí výzvám získat mm, dlouhodobé financování pro aktivity a evropský rozpočet tady může být důležitým spouštěcím mechanismem pro eh, rozvoj těchto aktivit, také tváří se až novým problémům, které zažíváme. Myslím, že všechny ty oblasti, které jsem eh, v sektorových politikách zmínila, se týkají i sociálních aspektů a implikací, které musí být dostatečně zdůrazněny a také je nutno eh, nalézt eh, příspěvky pro přidanou hodnotu. Dále je nutno mm, nalézt eh, oblasti, kde evropský rozpočet přispívá, ale bez relevantních výsledků. Druhý bod, zjednodušení a výkonnost rozpočtu nebo čerpání rozpočtu. Tady hovoříme o, o článcích 13, 14 a 15 v návrhu stávající. Eh, praxe ukazuje nezbytnost pokračovat v zjednodušení v obsahu a v procedurách čerpání fondu. Jednoduchá pravidla eh, eh, mají nižší potenciál pro chybovost. Na straně druhé, čím jasnější a jednodušší pravidla jsou, tím men, menší potenciál se tam také skrývá pro eh, určité zneužívání a, a podvodné eh, praktiky. A pokud jde o eh, čerpání a přidanou hodnotu rozpočtu, je klíčové, abychom eh, začali uplatňovat kulturu orientace na výsledky. Eh, takovýto přístup by určitě byl eh, rychlejší, za to bych, se přimlouvala a jsem ráda, že už určité prvky v návrhu rozpočtu na rok 2017 týkající se orientace na výsledky jsou implementovány. Dále článek 16 eh, nástroje finančního inženýringu. Eh, to představuje nástroj velmi efektivního přidělování evropských eh, fondů. Ehm, to je model, který může reprezentovat ehm, určitý příkladný Eh, rozpočet budoucnosti. Takže ráda si vyslechnu i vaše návrhy. Máme dost času na pozněvací návrhy, protože eh, závěrka je 6. Eh, září a konci, na konci září se výboru o tom hlasuje. Takže se těším na vaše návrhy. Děkuji a Těšíme se, že je mezi námi Jens Geier, generální eh, zpravodaj komise. Nyní se přihlásil pan kolega Wogen. Děkuji, pane eh, předsedo. A chci také poděkovat zpravodaji eh, za jako obvykle vyvážené a konstruktivní stanovisko. Vítám většinu eh, toho, co je obsaženo ve stanovisku, zejména pokud je o zjednodušení. Já jsem eh, byl také autorem jednoho stanoviska, sice pro výbor REGI, který podporuje všechna opatření týkajícího se zjednodušení. Výbor REGI tvrdí, že to to eh, eh, potom usnadňuje práci eh, žadatelů, ale také je to přínosné pro rozpočtovou kontrolu, protože nám to pomáhá odstraňovat nebo vyhýbat se chybám. Také vítám výzvu k větší transparentnosti a také k rozpočtování založeném na výkonnost. Každý to musí uvítat v tomto výboru. Zatím ještě nemáme podrobnosti o tom, co nebo jak by ta opatření eh, na zlepšení výkonnosti měla vypadat. Hovořili jsme už o vzájemné podmíněnosti o eh, eh, rezervách, ale nutno ještě skutečně učinit určité zlepšení z hlediska rozpočtu založeném na výkonnosti, ale nevíme přesně, co to vlastně znamená. Eh, znamená to například eh, vyměnit jednu sadu indikátorů za jinou. Eh, je nutno tedy být specifičtější a souhlasím také, že víceletý finanční rámec je nejlepší eh, příležitostí eh, vyřešit některé velké problémy, ať už dopad Brexitu, protože Spojené království eh, přispívá více než 10% do evropského rozpočtu a to bude mít důsledky na rozpočet, anebo otázky zjednodušení, o nichž hovoříme, respektive rozpočtování založené na výkonnosti, anebo například nedostatek pladeb, deficit pladeb, plateb, eh, který, eh, pokud eh, se nemýlím, navýš, zvýší v nadcházejících letech. Takže skutečná příležitost vyřešit tyto velké problémy bude právě revize víceletého finančního rámce. Další na seznamu řečníku je kolegyně Ayala Sender, prosím. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já bych také chtěla poděkovat a poblahopřát zpravodajce za ten návrh zprávy a měla bych pouze malou připomínku. V tom rozpočtu na rok 2017 máme dva důležité postupy uvedeny. Na jedné straně je to revize víceletého finančního rámce se všemi těmi interními debatami, rozpravami, které to předpokládá, potom také posílený dialog s radou, zase se vším, co toto sebou nese, tak aby parlament podstatě, eh, aby bylo splněno to, co také nám bylo slíbeno. A potom je tam to, co jsme už otevřeli minule, a to je to finanční nařízení, které předpokládá dialog a debatu, kterou, která musí být také konsistentní s, s našimi debatami z minula. Mám také dojem, že e, vlastně se tam možná málo zdůrazňuje všechno to, co souvisí s vlastními zdroji. Bylo by dobré, kdybychom v určitém okamžiku mohli zmínit a zapracovat do, v rámci obvyklé práce tady určitou identifikaci, to znamená, jakým způsobem eh, se eh, toto dělá. Pokud postupujeme správně, tak bychom neměli čelit tomu eh, deficitu, se kterým, na který narážíme v jiných postupech. Dále je zde důležitá část související s EFSI a také s dalšími finančními nástroji. A zdá se mi, že zpráva účetního dvora Ehm, také doufám, že nám vnese více světla do, do určitých aspektů. Máme tedy určité výhrady zatím, ale v každém případě ta myšlenka, že by tam, měly být, že by tam měla být určitá protistrana, určité eh, záležitosti související s, revici, s revizi, to si myslím, že je skvělá myšlenka. Ta myšlenka, že, eh, eh, roz, že v podstatě eh, ne, ne, nemůžeme si myslet, že by se měly znásobovat různé ty půjčky a záruky. Já zcela souhlasím s tím, to, co, co zde už zaznělo, ohledně tohoto postupu založeného na výkonnosti, na, na výsledcích a Chtěla bych se zeptat paní zpravodajky, respektive požádat jí, aby zdůrazňovala konsensus ve všech institucích, aby se opravdu stanovily tyto ukazatele, takové ukazatele, které už od počátku zpracování rozpočtu musí být zohledňovány a doufáme, anebo přejeme si, aby vše bylo výsledkem konsensu, to znamená Eh, nebyl, určitě by nebylo správné, kdyby si každá instituce stanovila své vlastní ukazatele a potom by jaksi soutěžili mezi sebou, které jsou důležitější. To by bylo asi těžké vysvětlovat tady eh, toto občanům, takže by bylo dobré eh, postupovat konsensuálně. Pan Gajer má slovo. Děkuji. Já v zásadě souhlasím s Martininými poznámkami, je tam mnoho věcí, které patří také do usnesení a nemají v podstatě co dočinění s vlastními čísly, ale ještě bych chtěl učinit několik připomínek k tématu zjednodušení. Komise má zde roli, kterou nemůžeme závidět a to, že vlastně v podstatě musí být srovnatelné tyto záležitosti s dalšími součástmi veřejných služeb národních států, členských států. To znamená, stejně nesmí, nemůže si každý hrát na svém písečku, ale vlastně veřejnosti, veřejnosti, jak si představujeme, dvě pravdy. Buď jednáme rychle, jakožto státní zpráva a tam, kde se hodně děje, tak vlastně jeden z toho těží, protože když chceme vlastně nás správným způsobem eh, dodržovat všechna pravidla, ale pokud chceme opravdu postupovat čistě, tak se to zase zpomaluje. Takže státní zpráva je vždy v určité roli, kdy vlastně relativně snadně se může chopit své role a tam, kde ale někdy se musíme také sami dohodnout na něčem, na tom, co je v konečné fázi důležitější. Tak to znamená, důležité je, abychom měli v konečné fázi jednodušší rozpočet, jednodušší pravidla, která možná nepodléhají poslední kontrole. A také potom je důležité, eh, aby ta pravidla nebyla příliš eh, složitá, ty náklady příliš vysoké. Já si myslím, vyhnout se ne, nákladům, které nejsou nezbytné, to je důležité. Důležitý postup je zjednodušení, důležité je také vyhýbat se chybám. Myslím si, že Martina už na to poukázala, pokud jsem to správně pochopil. Takže chybovost, eh, aby chybovost klesla bez zvyšování nákladů, na to se Musím, a je však potřeba, aby všechno bylo náležitým způsobem zkontrolováno. Já jsem v podstatě souhlasil s tím, když co vlastně bylo povoleno, když pracovali na paušálech v souvislosti s Evropským sociálním fondem, považuji to za správné, protože u Evropského sociálního fondu. Jsou některé, alespoň v Německu tomu tak je, jsou některé malé organizace, které v podstatě jsou prokázaly poměrně malou profesionalitu, eh, co týká těch nákladů, A někdy říká, ano, musíte předložit plán nákladu, ale na konci potom budeme vlastně prověřovat, zda tedy bylo dodrženo, ale ne tedy zda to bylo opravdu do posledního centu všechno, do poslední desetinné čárky, vynaloženo, to považuji za relativně správné, protože vlastně se zde jde o peníze daňových poplatníků, protože tyto malé organizace v podstatě potřebují opravdu velmi přesné plánování a tam například, když eh, jdou a musí se vlastně také i na, například i těch posledních 150 eh, euro je, musí být, musí podléhat auditu, protože uh, Eh, ale možná kvůli tomu auditu by v podstatě daňové poplatníky to stálo více než těch 150 euro, které by byly utraceny někde, když jdou na pizzu do pizzerie. Takže já si myslím, že kontrolní orgány eh, musí také postupovat racionálně. Dobře, ano, ta kontrola nebo zúčtování do posledního centu, to možná je někdy příliš ty věci komplikuje a pokud chceme hovořit o skutečném zjednodušení, tak musíme také prokázat, že, že, Evropská, unie, že Evropská unie nepostupuje příliš byrokraticky, tak se musíme soustředit na to zjednodušení, na ty slabiny a myslím si, že to je politicky smysluplné, abychom takhle postupovali. Musíme také stále dbát na to, jakým způsobem můžeme posuzovat, co co ještě členské státy mohou připojit k těmto eh, pravidlům v oblasti goldplating. Říkají někdy, že nemají žádný vliv, ale co na konci v tom konečném eh, zúčtování se projeví jakožto možná náklady, které nejsou oprávněné. Některé věce možná řeší eh, premiér vlády jednoho, jedné země jinak než jiný, ale když zde narazíme na některé, musíme používat určitá stanovená pravidla a v konečné fázi nemůžeme postupovat tak, jak chceme. Ty rozumné věci, které máme stanoveny, by měly být k užitku všech, protože buď tedy se zde zamí, zamezí tomu goldplatingu, anebo se bude postupovat podle národních pravidel. Myslím si, že musí být dodržována naše rozpočtová pravidla. Když navrhujeme určité paušální částky, tak tam opravdu je potřeba provést a kontrolu to zúčtování do posledního centu, které Eh, ty platby při, pocházejí z rozpočtu eh, Evropské unie a případně z jiných zdrojů. Můžeme samozřejmě navrhnout, co chceme, ale v konečné fázi musíme na, eh, dokázat, že to zjednodušení se projevuje i v té vlastní správě, v tom managementu. Ten, to, v tom sdíleném managementu, tedy, který je důležitý. Děkuji. Děkuji, já jsem se také napsala na seznam řečníků. Já bych ráda objasnila pár věcí. Mýtus kontroly. Mohu zde říct jenom toto. Systém shared management spočívá v tom, že místní správní orgány ho provádí. Co vlastně dělají? V každém fondu vlastně dělají něco jiného. A proto je dobré hledět na každý ten fond odděleně. V agrární oblasti, v tom prvním pilíři, v těch přímých platbách jsou správní kontroly předepsány ve 100%. To tedy znamená, že se mají žádosti zemědělců kontrolovat a jsou kontrolovány příslušnými orgány a je kontrolována každá žádost. A když vidíme kvalitu těchto správních kontrol, tak o tom bychom mohli psát celé knihy a to dělá DG Agri i účetní dvůr každý rok. Otázka zní, jak dobré jsou ty kontroly, protože jsou zásadní pro další postup. A zde mohu jenom říci, lidi musíte být lepší, musíte nalézat více problémů, protože potom se později bude objevovat těch problémů méně. To, co se děje na místě, jenom na místě můžeme vidět, co se tam konkrétně děje. Takže ty kontroly na místě, jak vypadají? 95% výdajů se nekontroluje. 95% se nekontroluje, to se kontroluje jenom e, u stolu a papír snese všechno. Takže 95% zemědělství se nekontroluje, 5% ano, a těch 5%, na které to dopadne, tak na ty to dopadne tvrdě. To je pravda, ale zemědělci a členské státy pracují na tom, aby se těch 5% snížilo na 3 nebo dokonce na 2%. A co to znamená pro finanční zájmy EU, to si stát ani nechci představit. Ale dobrá. Strukturální fondy. Tam je situace následující. Správní kontroly projektu mají probíhat, ale ještě více než u zemědělských fondů můžete u strukturálních fondů vidět až na místě, co se konkrétně děje. Ale celá řada projektů ve strukturálních fondech se vůbec na místě nekontroluje. Nehovořím o správní kontrole, ale o té kontrole přímo na místě, kde můžete vidět konkrétní chyby. Já nechci, abychom budili nějaký dojem, že zde sedí jenom nějací idioti, kteří vytváří věci, které jsou k ničemu. Ale chci poukázat na achilovou patu, strukturální e, fondy a otázku kontrol přímo na místě. To je pro mě relevantní otázka. Řešil to už náš výbor. Řeší se to region od regionu, členský stát od členského státu. Máme regionální fondy, strukturální fondy a jejich projekty, pak se například kontroluje 60%, čím větší projekt, tím větší pravděpodobnost kontrole. Já mám takový standardní příklad. Itálie. Tam se financovalo nějakých 50 tisíc projektů v rámci VFR, pardon, 40 tisíc, ale 40 tisíc to nikdo nedokáže zkontrolovat. 40 tisíc projektů. Takže jsme nikdy vlastně nezjistili, kolik jich bylo přímo na místě zkontrolováno. Já nechci budit ten dojem, protože některé projekty se ano, skutečně kontrolují, že bychom z toho mohli ty zkušenosti extrapolovat na všechny ostatní. Já si myslím, že bychom měli bedlivěji hledět na to, co se skutečně dělá a jak bychom mohli dělat i méně, jistě jsem pro, ale nechci, bychom nějakými paušálními výroky vlastně diskreditovali celý ten systém, a hlavně my nic lepšího nemáme a dokud nic lepšího mít nebudeme, tak přece jenom bývám opatrná s takovými výroky, že těch kontrol je příliš mnoho. Já bych se ráda obrátila na Martinu s posledním bodem Financial Engineering Instruments, nástroje finančního inženýrství, tam se pokusím sama něco předložit. Financování promocí finančních nástrojů je někdy oprávněné u některých projektů, ale paušálně používat finanční nástroje u všech projektů a všech fondů, to je podle mého názoru chybné. Před dvěma dny jsme měli slyšení a z toho vyplynulo, že například univerzity nebo některé výzkumné instituty nemohou používat finanční nástroje, protože jim to jejich stanovy zakazují. Měli bychom tedy cíleně proskoumat, kde finanční nástroje smysl mají a kde ho nemají takový nějaký ten univerzální nástroj, který by poskryl úplně všechno, to si myslím, že to by byla opravdu velká chyba. A myslím si, že to také není úplně to, kde bychom do nějaké eh, pokladničky dát spali více peněz. Potom budeme muset řešit za pár let špatné alokace v rámci finančních nástrojů. Už jsme toho svědky trochu i ty nyní. Takže si myslím, že v této věci bychom možná měli být opatrnější. Dobře, ale hlásí se mi další kolegové, pan kolega Salama. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi nejprve poděkovat, poblahopřát paní zpravodajce. Opravdu je to velice takový vyvážený dokument, ale Přesto si myslím, že bychom zde mohli mít takovou příležitost k tomu, abychom vyslali možná ještě silnější signál týkající se potřeby nastavit takový soulad, zacílenost a požadování výkonnostního aspektu v celé záležitosti. To je opravdu klíčové. Prostě my nemůžeme zkontrolovat úplně všechno. Ale opravdu je třeba, abychom byli specifičtější, zacílenější, řekli si, na co se zaměříme, kam napřeme naše zdroje při kontrole rozpočtu Unie. Takže já si myslím, že toto je už velký signál, ale ještě by mohl být takový konsolidovanější. Pak bych prošel možná několik eh, bodů, například bod číslo 10. Když procházím ten dokument, když jsem se ho procházel, tak jsem si říkal, jestli jsem možná něco nepřehlédl. A ona je totiž celá řada záležitostí, které byste zde očekávali v tomto dokumentu, když jde, bude například něco zdůrazněno tak, jako v té desíce se zdůrazňují eh, význam společenských věd a horizontu 2020. Upřímně řečeno, já, si, já nevím, proč toto specifikum řešíme zrovna přímo zde, v tomto mm, stanovisku, když na druhou stranu nepoukazujeme například na otázky migrace nebo jiné věci, například prá- eh, pracovní místa a zaměstnanost, kde bychom také měli posílit naše úsilí. Takže si trochu říkám, proč to tady je, proč zde známe ty společenské vědy explicitně uvedené. Potom bod číslo 16. Ten vlastně končí slovy, což by snížilo riziko Eh, příliš nízké kapitalizace. A zde bych jenom řekl takovou otázku, jestli to není naopak riziko spíše nadměrné kapitalizace u, v případě finančních nástrojů. Například ve, speci- eh, ve zvláštní zprávě 2015 účetního dvora se specificky poukazuje na to, že v oblasti venkovského rozvoje venkova je riziko nadměrné kapitalizace. A já vím, že to je jenom jedna část eh, z všech programů, ale přece jenom to je otázka, kterou si kladu a byl bych rád, kdybych na ní obdržel odpověď. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Ajala. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla pouze vrátit k, k bodu 10, kde se zdůrazňují sociální otázky. A tam byla určitá věc, kterou už komentovala Evropská komise už v minulé eh, rozpravě, kterou jsme vedli. To tady ta část týkající se e, také technologie, společenských věd, týká se společnosti, tak e, v podstatě se příliš nerozpracovávala. Mohlo by se tam možná doplnit e, jiné body, ale v současné době se mi zdá, že to je jedna z oblastí, kde na evropské úrovni jsme snížili tak, jak se vpravo, vlevo ty například například e, společenské vědy, technologie, že, to, že ztrácejí tady tyto věci na významu a je možná důležité spíše tedy pochopit, jak funguje společnost. Jinak návrh zpravodajky mi připadá v podstatě spíše dobrý. A to, co řekla paní předsedkyně, správně, za snižování nebo zákaz zadlužování. Já si nemyslím, že by to mělo být ve stanovách univerzit, že to je například zákon federální, který toto zakazuje. A e, Právě bylo mi řečeno, že ministr přijal toto rozhodnutí, že bude zakázáno používání, nebo aby bylo, se procházelo prostřednictvím finančních nástrojů. Teď si kladu otázku, zda bychom tyto otázky nemohli více prohloubit, protože to jsou záležitosti související s paktem stability. Dále sankce, to, co se bude týkat i nás, Portugalska také. Mražení nákladů, to bude problematické při provádění. Ostatně už to problém je v této chvíli. Protože z důvodu paktu náš ministr zakázal veškeré možnosti eh, spolufinancování nebo využívání úvěru. Takže ke dnešnímu dni jsme na velmi nízké úrovni provádění, protože jsou zde překážky, které jsou v podstatě vně toho, co se týká pro skutečného rozpočtového nebo provádění rozpočtu a jsou to vlastně cíle, které ovlivňují plnění rozpočtu. Takže pokud bychom mohli vést v určitém okamžiku tuto debatu o těchto záležitostech, o tom striktním rámci souvisejícím s paktem stability a s dalšími věcmi, že to má velice eh, velký dopad a způsobuje to, že nemůžeme normálním způsobem provádět rozpočet Evropské unie na, v roce 2017 souvisejí v dalších sektorech odvětví. Pane Cela, děkuji vám. Já mám za to, že se blížíme eh, v nadcházejících týdnech a měsících k velmi složitému procesu, protože se zbíhají tři různé komponenty. Na straně jedna máme eh, udělení o eh, rozpočtovém absolutoriu 2015, to je první rok nové komise a druhý rok nového finančního období. Dále stojíme krátce před bilanci v polovině období víceletého finančního plánu a rád rámce a pak máme tady návrh rozpočtu 2017. Měli jsme již v uplynulých eh, dvou, eh, třech eh, letech řadu procesů, které původní filozofii našeho rozpočtu částečně postavili na hlavu. Zažíváme silné roztříštění rozpočtu, v tom, že se odebírají části rozpočtu a převádějí do nových projektů, nástrojů, vznikají takzvané trust fondy, svěřenecké fondy, aby se řešila například migrační krize. Dále se odebírají prostředky eh, a převádějí na jiné účely, například Horizont 2020, facilita Connecting Europe, což eh, bylo rozhodnutím parlamentu, abychom použili nástroje k řízení evropských eh, projektů, takže z toho eh, na tento účel byly odebírány finanční prostředky také na Junckerův plán, který ovšem není zpravovan parlamentem ani komisí, ale Evropskou investiční bankou. Takže čím dál tím více jsou odnímány z rozpočtu části a převáděny do jiných facilit a nástrojů a vyvstává otázka, zda ještě vůbec budeme nad tím mít kontrolu. přičemž se jedná o podíly eh, eh, rozpočtu, které původně eh, byly ehm, stanoveny nebo určeny na zcela jiné účely, například na strategii 2020, eh, o níž eh, dnes už sotva někdo hovoří, ale před čtyřmi eh, roky to vzniklo z, za velkého jásotu a podpory. Takže myslím, že v návrhu rozpočtu na rok 2017 bychom se na tyto aspekty měli ještě jednou podívat a zamyslet, do jaké míry, kromě toho, co zmiňuje naše paní předsedkyně, totiž, že e, v mnoha ohledech musíme prověřit, zdali vše probíhá v souladu s pravidly. Už i v takzvaném sdíleném e, řízení, shared management, máme e, značné mezery. Eh, takže mm, se musíme věnovat i těmto eh, věcem a eh, posoudit. FC je určen na tři roky. Otázkou je, zdali to bude pokračovat nebo ne mnozí se přimlouvají pro pokračování, pak musíme mm, vyčlenit náležité prostředky z rozpočtu, takže mm, celé to bychom měli ještě jednou posoudit. A budou-li tyto metody pokračovat, tak se musíme zamyslet nad tím, do jaké míry můžeme ještě vykonávat naši kontrolní funkci. Zdali nám tato možnost zůstává zachována nebo nikoliv. Já myslím, že toto je také bod, který bychom měli v rámci rozpočtu na rok 2017 zvážit. Naprosto souhlasím. A poté, když bude něco, eh, když eh, se něco provalí, nějaký skandál, tak zazní hlasy, že to zase eh, zkazil eh, Evropský výbor pro rozpočtovou kontrolu. Já vítám eh, za komisi pana Bertranda. Máte slovo. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně. K rozpočtu 2017 bych chtěl říci, Samozřejmě ten tým, o němž hovořila zpravodajka, silně ovlivňuje rozpočet. Napřed bych se podíval na ten aspekt performance nebo implementace nebo čerpání. Máme tady analýzu pro každý program ve specifickém dokumentu, kde se snažíme analyzovat indikátory nebo ukazatele, když mm, provádíme shrnutí dosaženého a minulého hodnocení. Eh, takže mm, tento aspekt výkonnosti, výkonnosti posuzujeme a v tomto budeme pokračovat. Effort to, to have a budget where performance and result is really a výsledek je skutečně klíčový ehm, pro přidělování zdrojů. Také jsem si všiml, že zpravodajka se zmínila o významu Horizontu 2020 a obecně, jak asi víte, růst a pracovní místa, růst a zaměstnanost. Of this budget. And in this je první prioritou, kromě migrace v rozpočtu. A všechny ty eh, příděly, to znamená rubrika 1a, eh, se navýšily o 11 A to se týká také horizontu 2020, který se zvýšil eh, o 8 Takže to ukazuje, že komise skutečně zdůrazňuje, podporu růstu a zaměstnanosti, což je eh, důležité pro všechny občany. Samozřejmě zatím je příliš eh, předčasné eh, předjímat revizi v polovině období, protože to dorazí až, v polovině, až ke konci roku, ale mohu vás ujistit, že zjednodušení a transparentnost je nesporně jeden z klíčových aspektů, který ta revize víceletého finančního rámce bude eh, zkoumat. Děkuji a závěrem má slovo paní zpravodajka. Děkuji. Jsem velmi ráda, že jsme tady měli eh, tuto důležitou diskusi, protože Petri, mohu vás ujistit, že práce na tomto stanovisku byla horší než práce na absolutoriu, protože já jsem to chtěla eh, obsáhnout ze široka. Přitom to muselo být stručné, já jsem chtěla zachovat kontinuitu pro absolutoriu. Takže vaše otázka k článku 10 eh, je právě z eh, článku nebo z absolutoria, zprávy o absolutoriu, ale já jsem tam chtěla zapracovat co nejvíce a jak slyšíte i vy, je tam tolik věcí, které jsme mohli změnit a chceme integrovat. Jsem ráda, že jsme se zmínili o té dohodě institucí o ukazatelích e, pro mm, rozpočtování na základě e, výkonnosti. Jsem e, ráda, že se díváme na zjednodušení z obou stran, protože to není vždy černé a bílé. Nelze říci, že zjednodušení vždy vše eh, vyřeší. A pokud jde o nástroje finančního inženýrství, děkuji paní předsedkyně za um, vaše připomínky. Já zapracuju ty finanční, pardon, ty pozměňovací návrhy a eh, já eh, navrhuji nástroje eh, finančního inženýrství pro vhodnou projektovou typologii a eh, rozumné eh, účely jako nástroje pro efektivní přidělování. Já mám sama vlastní návrhy, ale nechci se dostat do pasti, aby tato zpráva se stala novým udělením absolutoria. Určitě bych chtěla dále těsně spolupracovat s Jencem Gajerem, protože tato stanovisko je nástroj pro něho, pro zpravodaje pro rozpočet 2017. Takže doufám, eh, že budeme mít tuto těsnou spolupráci a děkuji vám za tuto debatu. Srdečně děkuji. A tím jsme eh, dospěli ke konci rozpravy. 6. Září, 6. září 12 hodin je termín pro um, předkládání um, pozněvacích návrhů a nyní se uh, dostáváme k dalšímu bodu a to je prohlášení o zájmech komisařů pokyny. Já jsem zpravodajka a jde o stanovisko e, k e, návrhu výboru e, Jury my máme celkem tři studie, které jsme zadali k tomuto tématu. První 2009, eh, španělská agentura Blumile Sansta byla aktualizována v roce 2014 a v roce 2015 tak ještě jednou proběhla eh, kontrola nebo kontrolní zpráva. Toto eh, je základ stanoviska o zájmech komisařů, které máte před sebou z mé dílny. A chtěla bych říci, že toto téma sleduji už velmi dlouho a proto jsem se snažila stávající eh, etický kodex ještě jednou prostudovat, podívat se, co eh, je uvnitř i s ohledem na aktuální vývoj ehm, toho, co se mezidobí událo. A eh, myslím, že musíme opakovaně předkládat návrhy, abychom ten kodex upravovali a vzhledem k tomu, že právní výbor nyní e, dospívá k názoru, že kodex se musí měnit, zatím jsme to byli vždy jenom my, kdo na to poukazoval, jsem ráda, že teď už i jiné výbory parlamentu e, vidí, že se na to musí trochu zapracovat. Těch devět bodů vám doporučuji e, k čtení, protože v této chvíli i z časových důvodů chci pohovořit o bodu číslo 10, totiž tam, kde si myslím, že kodex musí doznat změn, totiž finanční zájmy počínaje 10 tisíci eur, eh, závazky, aktiva a dluhy by měly být uváděny a také, že vyživovaní rodinní příslušníci by eh, eh, měli podléhat stejným pravidlům jako manžele a děti. Když se podíváme na prohlášení finančních zájmech komisařů, tak někdy nám skutečně vždy hrknou e, slzy do očí, protože zdá se, že máme tady co dočinění s chudými kostelními e, myši. A e, divíme se, jak to, že mají za sebou tak dlouhou kariéru a nic nevlastní, ale nám to nepovídají. Otázkou je, kde to všechno je a zdali to stávající kodex pokrývá či nikoli. A já jsem navrhla několik eh, tedy námětů, podnětů a za další budu vděčna. Eh, například členství v nestátních organizacích, eh, dary, chceme mm, nechat objasnit a upřesnit. Také, aby existovaly jasné lhůty, během nichž se musí komisaři své zájmy nebo prohlášení o zájmech v parlamentu podat, tak abychom to mohli prověřit dostatečně, aby existovaly jasné pokyny komise, jak mají být ta prohlášení vyplněna. To se už i zlepšilo, ale musí se to dále ještě sjednocovat. Eh, dále bude-li eh, konflikt o zájmech prohlášen, eh, pak je nutno určité věci eh, ještě mm, objasnit a každoročně by měla být podávána zpráva o provádění etického kodexu komisaře. To jsou eh, moje návrhy eh, na základě všech těch prací, které jsme dosud vykonali a bylo by dobře znát, jak je tento etický kodex skutečně prováděn. Bývalý předseda komise Barroso je nyní vláčen tiskem a jelikož je eh, zástupce komise přítomna, tak by mě pardon, zástupkyně komise přítomna, tak by mě zajímalo, zdali stávající kodex eh, pro, předsedy, eh, pro předsedu komise je dodržen. Je to bod 1.2 stávajícího etického kodexu, který praví, že komise musí být informována a musí být prověřeno, zdali mm, ta jeho angažovanost eh, v společnosti Goldman Sachs eh, byla prověřena, pokračuje a eh, jaké jsou tedy nálezy. Tolik z mé strany s tím, že jsem se zaměřila hlavně na bod 10, ale faktem je, že celý celé stanovisko musí být ještě doplněno pozměňovacími návrhy. Přihlásila se paní Dlabajová. Děkuji, paní předsedkyně. Chci vám velmi poděkovat za velmi dobře připravené návrhy a také věřím, stejně tak jako vy, že je nutno eh, zlepšit toto řízení s eh, důrazem na etiku v rámci eh, institucí EU a nejenom tam, protože to může zvýšit e, důvěru občanů EU. To je důležité. V roce e, v rámci absolutoria 2014 jsme požádali komisi, aby podala několik závazků. Jeden z nich byl e, periodická revize etického kodexu komisařů, tak abychom lépe řešili i tu problematiku um, revolving doors. Odpověď komise byla zajímavá, protože tam se pravilo v současnosti nutnost revize eh, etického kodexu pro komisaře nebyla stanovena. Komise eh, hodlá vést příkladem a chce zajistit, aby etický kodex odpovídal nejvyšším standardům. To byla odpověď komisařů. Já mám eh, dvě otázky na zástupce komise a možná, že z toho vyplynou ještě další návrhy. První otázka na komisi. Ve světle toho, co bylo e, řečeno a vzhledem k tomu, že nyní jsou v Evropském parlamentu dva významné výbory, které požadují revizi etického kodexu, domníváte se, že stále ještě není zapotřebí revidovat eh, kodex? Je ten etický kodex skutečně na výši a odpovídá nejvyšším standardům transparentnosti a tak dále? A druhá otázka se týká e, současného stavu kodexu. E, chci se zeptat, jestli existuje nebo probíhá audit, nebo jak tedy provádět audit deklarace zájmu komisařů v případě, že existují nedeklarované zájmy, které by mohly vést ke střetu eh, eh, zájmu. A, po, a, a kdy se připravuje případná revize? Děkuji. Další je pan Savama. Děkuji paní předsedkyně. Já velice vítám toho, co zpravodajka píše a doporučuje ve své zprávě. Protože čím budeme přísnější, tím budeme i obecně lepší, když přistoupíme tváří tvář vůči našim občanům. Ale já bych zde byl poněkud zdrženlivý a to se týče těch definovaných Prahů, například v tom bodě 10, těch 10 tisíc eur a také v bodě D se uvádí 500 eur. Tady příspěvky nebo dary skupinám občanům zde bych byl možná poněkud zdrženlivější, protože bychom neradi působili dojmem, že jenom proto, abychom byli přísní v oblasti kontrol, při kontrolách otázek střetu zájmu bychom zde vytvářeli obrovskou zátěž a i administrativní zátěž. Přece jenom 500 euro pro nevládní organizace, to je podle mě dost eh, nízký práh. A další věc, nejsem si tím úplně jistý, ale když se podíváme na celé spektrum členských států a požadavků, které jsou kladeny na jejich vlády, ministry, členy kabinetů, tak si myslím, že snad skoro každý eh, v každém členském státě bude mít nějakou půjčku ve výši 10 tisíc eur. Ale teď se zde bavím opravdu o detailech. Obecně mm, eh, si myslím, že je dobře, že zde nakreslíte opravdu takovou velmi striktní čáru, kterou opravdu potřebujeme. Děkuji. Ano, ty Prahy to je e, těžká záležitost a proto vítám veškeré vaše komentáře. Slovo má paní kolegyně Schmidt. Děkuji vám, paní předsedkyně. Už mi zde bylo vynadáno, protože zlý výbor pro rozpočtovou kontrolu chce mít zde přísnější pravidla pro komisaře. Já vždy podporuji transparentnost ale když jsem se dívala na tento dokument, pokud člověk sám může zhodnotit, co je nebo může být střed zájmu, tak je to pak dosti komplikované a ty Prahy jdou různým směrem různě. Takže ať už se jako komisař staráte o jakékoliv portfolio, tak já myslím, že ten střed zájmu je něco, co se musí týkat stejnou měrou všech, protože když jste komisař, tak máte velkou zodpovědnost od otázce transparentnosti ve vztahu k občanům, věrohodnosti EU. Takže si myslím, že komisaři musí pracovat opravdu čistým způsobem a k tomu nepatří podle mého názoru pouze uvedení aktiv. Pokud někdo teď zdědí dům, jestli to má tedy deklarovat nebo ne, um, upřímně řečeno sama nevím, protože to asi nevyvolá nějaký střed zájmu. Leda, že by ta budova byla například továrnou, která vyrábí něco, co je v jeho gesci. Takže nemusíme zde být papeštější než papež, ale co se týče těch dluhů a závazků, byla bych ráda, kdyby zde byly zahrnuty, protože to může také znamenat určitý střed zájmu a nejenom zapojení do určitých organizací nebo nadací. Takže to je opravdu něco, co je pro mě velmi důležité. A další věc, tak jak je to uvedeno ve zprávě, byla bych ráda, kdyby byly vyjasněné lhůty. Myslím si, že tedy než se, nejprve se jmenuje komisář, pak se čeká a pak on vydá to svoje prohlášení já si myslím, že to je relevantní informace i v rámci slyšení a rozhodování, aby by se eh, dalo rozlišit, zda tam je nebezpečí střetu zájmu nebo zda toto riziko není. Děkuji za komisi. Zde vítám paní Klesburt a máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velmi pozorně poslouchala vaši prezentaci a připomínky. Já jsem tady vlastně hlavně proto, abych vás vám naslouchala a abych eh, potom informovala mé nadřízené, kabinet předsedy o vašich požadavcích a připomínkách. Váš výbor bude zpracovávat zprávu stanovisko. Tedy toto všechno ještě se bude dále rozvíjet, bude se na tom pracovat. Nicméně se pokusím odpovědět na jednu nebo dvě otázky, které zde zazněly tedy v rámci možností, pokud budou mé znalosti uspokojivě. Co se týká otázky paní Dlabajové ohledně nezbytnosti nebo možnosti revize kodexu, Kodex již byl předmětem několika revizí. Ten první kodex chování komisařů byl schválen v roce 1999. Myslím si, že první revize proběhla. Bohužel jsem si nevzala sebou celou tu historii, ale pokud si dobře pamatuju, tak to bylo v roce 2004 a potom naposledy v roce 2011 na základě iniciativy bývalého předsedy komise Baroza, o kterém se, se zde také jste se zmiňovali. Potom to byla zejména ta třeba ohlašování těch aktivit po ukončení služby, to bylo prodlouženo na 18 měsíců, což tedy bylo považováno za rozumné období a patřilo to k těm nejvyšším standardům doporučovaným OECD. To tedy skutečně nastalo, což neznamená, že už nikdy více by se neměl kodex revizovat to, je vlastně na předsedovi komise, aby posoudil, v jakém okamžiku a kdy chce tedy eh, provést revizi kodexu chování komisařů, protože ten kodex určitě není nějaký statický nástroj, který prostě je vykovaný z mramoru a který se nikdy nebude měnit ale nicméně je potřeba stanovit kdy, proč, jak, jaké jsou důvody pro tuto revizi a já zde nejsem proto, abych se ně k něčemu zavázala nebo podávala nějaká vysvětlení k této otázce. Ta možnost samozřejmě existuje jako taková, ale není to na mě, abych tedy o tom zde s vámi debatovala. Pokud jde o audit, prohlášení z finančních zájmů komisařů, tak ten systém je trošičku jiný ne, neexistuje vlastní audit provádění externími auditory. To by stálo obrovské peníze. Některé instituce, eh, jako banka vlastně, zavedly tento systém, ale udělali krok zpět kvůli těm nákladům, které to vyvolávalo. A ta prohlášení o finančních zájmech komisařů jsou veřejná. Oni musí oznamovat své finanční zájmy, které by působily problém nebo byly rizikem ohledně střetu zájmu. Nemusí oznamovat například účasti v nějakých nezosobněných fondech nebo kde vlastně by celé to portfolio nebylo přímo zpravováno jimi nebo by neměli přímý zájem, nebyli by přímo zainteresováni v tom či onom podniku. Takže toto je stávající situace. Samozřejmě provádí se ověřování, sekretariální, eh, generální sekretariát a právní služba jsou komisařům k dispozici těm jmenovaným komisařům, tedy aby jim odpovídali na jejich otázky, co musí oznamovat, jak to provádět a každý rok, a to je také novinka toho kodexu z roku 2011, každý rok se provádí aktualizace veškerých těch prohlášení o finančních zájmech komisařů a tato aktualizace se také zveřejňuje na serveru Europa. Takže zcela určitě zde probíhá kontrola, která je možná v každém okamžiku a je, patří to vlastně k zájmům také občanských společností, parlamentu, vašeho výboru. A Evropská komise samozřejmě je ochotná a připravena odpovídat na případné otázky. Já jsem s velkým zájmem zaznamenala také připomínky pana Sarami týkající se těch darů v hodnotě pět, nad hodnotou 500 euro. No, Zda dár nějaké nevládní organizaci je tedy může způsobit střed zájmu. No, myslím si, že tady bychom měli být trošičku opatrní a zase ne, příliš nezvyšovat tu byrokracii a ne nadhodnocovat to, co může být střed zájmu. Pokud si mohu dovolit osobní připomínku, tak bezúhonost mm, a riziko střetu zájmu a povinnost vyhýbat se jakémukoliv středu zájmu, to vlastně je i na jiné úrovni než prohlášení o těch zájmech. Prohlášení o finančních zájmech umožňuje předem hodnotit, zda zde existuje nějaké zásadní riziko. Ale nad rámec tady toho komisaři mají striktní povinnost zakotvenou v kodexu chování ohlašovat pre- předsedovi komise neprodleně jakoukoliv situaci, která by pro ně znamenala střed zájmu při výkonu jejich funkce. Pokud by nějaký komisař například musel řešit nějakou záležitost, do které by byl osobně zainteresován, kde by nemohl být dostatečně nezávislý, nebo kde by to působilo problém související s dobrou pověstí v rámci rozhodovacího řízení, tak to musí oznámit předsedovi a předseda potom rozhodne o tom, že se ta záležitost předá jinému komisaři. Tento mechanismus byl zaveden už dříve kdy paní, a to v té době, kdy paní Krus byla jmenována komisařkou pro hospodářskou soutěž a v minulosti vlastně byla zainteresována nebo jednala s mnoha obchodními firmami a tak dále. Takže zde proběhlo hodnocení v tom smyslu, že aby se nes, neměla na starosti záležitosti v rámci svého portfolia, které by mohly vzbudit dojem, že zde jde o střed zájmu. Takže ten mechanismus existuje. Komise určitě zohlední s velkým zájmem připomínky, úvahy, otázky Evropského parlamentu, pokusí se na ně zareagovat, ale cílem není ani tak rozvíjet zde nějakou byrokracii, která by byla přebujela, ale cílem je spíše rozvíjet a prohlubovat bezúhonost, odpovědnost a osobní odpovědnost eh, jednotlivých eh, aktérů, aby skutečně oznamovali to, co je nutné, aby se stahli tam, kde je to nutné a aby jejich rozhodnutí byla vždy vedena obecným zájmem v rámci výkonu jejich funkce. Do, no, myslím si, že nemám už další věci, které bych vám chtěla říci, pouze, že samozřejmě s velkým zájmem jsem vyslechla vaše připomínky, také s velkým zájmem jsem si přečetla návrh vaší zprávy. Jak víte, komise nesouhlasí se všemi těmi požadavky, zejména jedna otázka, zda by bylo možné zapracovat do kodexu sankce. To není moc realistické, protože to není v rámci té rovnováhy institucionální podle smlouvy. Ve smlouvě jsou uvedeny dvě věci. Při výkonu mandátu předseda komise může kdykoliv požádat nějaké, kteréhokoliv komisaře, aby rezignoval. Takže v rámci výkonu mandátu komis, eh, předseda komise má tuto páku, pokud je nedostatečná důvěra nebo pokud se domnívá, a to, že zde je nějaký střed zájmu. A to platí i o vztahu mezi parlamentem a komisí, kdy vlastně předseda je zavázán k tomu, že bude pozorně přeskoumávat veškeré žádosti předložené parlamentem, kde by se to týkalo případné nedůvěry vůči některému komisaři a musí potom před parlamentu vysvětlit, proč odmítne splnit tuto žádost parlamentu. Takže existuje už tento mechanismus při výkonu funkce. A po celou dobu výkonu funkce i poté soudní dvůr je příslušný k tomu, aby rozhodoval o případném závažném pochybení při výkonu funkce oproti a porušení kodexu chování. Další otázka, která zde zazněla, paní předsedkyně, zda pan Barozo tedy oznámil podle své povinnosti. Ne, neoznámil to, komise to nepřeskoumala, protože to období 18 měsíců uplynulo. To bylo splněno od 1. května 2016. Bývalí komisaři už nemusí oznamovat činnosti, které hodlají eh, provádět. Takže toto období uplynulo a z tohoto důvodu kolegium nevydalo stanovisko ohledně slučitelnosti či neslučitelnosti jeho činnosti. Děkuji. Děkuji. Já bych ráda jenom poukázala na to, proč tam jsou uvedené sankce. Já si myslím, že to je téma, které se samo od sebe také objeví i vedle nedostatečných a e, chyb, prohlášení a prohlášení, které obsahují chyby. Všeobecně musí existovat nějaká legislativní úprava, která toto řeší. No a na evropské úrovni to není. A to, co může ministr nebo člen vlády na úrovni e, svého státu, to je celkem právně ošetřeno, ale v, v EU máme jenom tu smlouvu a tam je napsáno relativně málo. A ten etický e, kodex se snaží na dobrovolné e, bázi doplnit Eh, smlouvu. Já bych měla nejraději eh, řádnou legislativu na základě spolurozhodování, kde se ošetří všechno od eh, plateb, což je nyní v nařízení rady, je to v kompetenci rady, byla by tam ta oblast těch eh, dalších plnění a příjmů a také věci, které jsou v etickém eh, kodexu, například aktiva, otázka, co je dovoleno, co je zakázáno. Dokud to nebudeme mít, tak zde bude problém. A bude zde i problém sankcí, protože u členských států tam jsou ty sankce třeba už osvědčené, ale na úrovni EU to nemáme, ale asi přijde doba, kdy to také nastane. Ještě ta otázka těch 500 eur darů. V některých zemích je to hodně peněz. Je to třeba celá měsíční průměrná mzda. A to je jako když potom v Belgii nebo v Německu někomu darujete třeba 2000 euro měsíčně. A já si myslím, že to je přece jenom docela velká částka. Možná bychom měli změnit tak, že bychom ty eh, dary eh, definovali podle průměrných příjmů v jednotlivých členských státech, aby to bylo názornější. A téma byrokracie. Já si myslím, že to je takový argument, který vždy pěkně všechno účinně zničí. Je to oblíbený eh, argument, já to chápu. Potřebujeme mít flexibilní postupy, ale na druhou stranu nejsem ochotná u svých voličů zas a znovu Eh, jim vysvětlovat, cože se to zase děje na evropské úrovni. Samozřejmě potřeba aplikovatelnosti, to s vámi plně souhlasím a musí to být tak jednoduché, aby to bylo pro každého srozumitelné a dobře vymahatelné. Hůty, si návrhy 6. 6. září 12 hodin a těším se na veškeré písemné připomínky kolegyň a kolegů. Děkuji opožděně, ale přesto se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání a to tím je zvláštní zpráva Evropského účetního dvora o nákladní železniční dopravě v EU. Ta stále ještě není na správné cestě, je zde za účetní dvůr pan Balko a pan kolega e, eh, Izele je tady s námi celý eh, den a také zpravodajem pan Marinesku. Pane Balko, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobré ráno všem. Eh, vážený pane zpravodaji, dámy a pánové, je pro mě velkou ctí, že vám mohu představit zvláštní zprávu účetního dvora eh, výkonnost nákladnější železniční dopravy v EU stálené na správné cestě. Já vím, že pro vás, pane zpravodaji, je to velká téma, protože jste také členem výboru TRAN, který se tímto tématem zabývá. Na úvod mi eh, dovolte uvést několik faktů a čísel. Emise CO2 ze železniční dopravy jsou 3,5 krát menší na tuno kilometr, než dopravy silniční. Propagace nákladní železniční dopravy byla zásadní součástí evropské politiky za posledních 25 let. Mezi lety 2007 a 2013 evropský rozpočet přispěl nějakými 28 miliardami na e, podporu železničních projektů. 75% e, nákladů je přepravováno v EU po silnici. Tržní podíl e, na železniční dopravy v nákladní dopravě z 19,7% v roce 2000 klesl v roce 2013 na 17,8%. Zatímco ve Švýcarsku v roce 2000 to bylo 48, 40% a v roce 2013 už 48%. Je, že nákladní železniční doprava je udržitelná, ekologická, mohla by také snížit problém dopravních zácp a snížit také eh, počet obětí silniční eh, dopravy. Eh, náš účetní dvůr analyzoval, zda Evropská unie účinně podporovala rozšiřování nákladně železniční dopravy. Zabývali jsme se výkonnostní železniční dopravy v EU a zda se od roku 2000 zlepšila. Analyzovali jsme eh, regulační a strategický rámec komise a členských států a hleděli jsme na to, zda evropské fondy náležitě byly zacíleny na potřeby železniční nákladní dopravy. Zjistili jsme, že výkonnost této oblasti je v EU nadále neuspokojivá. Přes eh, cíl eh, dostat náklad ze silnice na železnici a to, že byly k dispozici finanční prostředky, situace je neuspokojivá v oblasti objemu přepravovaného zboží i takzvaného modálního podílu způsoby dopravy. Mezi lety 2000 až 2012 eh, počet množství přepravovaného zboží byl stej, víceméně stejný, ale množství zboží na silnici se zvýšilo o 11 Železnice musí zareagovat na konkurenci eh, silnic a špeditéři dávají jasně přednost eh, silnicím. Takže jednotný evropský železniční prostor také ještě není vytvořen. Systém železničních sítí eh, ještě není plně interoperabilní. Jsou zde různá eh, opatření infrastrukturního charakteru, jsou zde různé národní orgány a různá národní pravidla týkající se přidělování tras, managementu, cen a tak dále. Potom eh, postupy železničních eh, eh, koridorů, řízení dopravy a podobně neodpovídá potřebám nákladní železniční dopravy. A zatímco silnice je přístupnější a neplatí se tam někdy za každý kilometr, což je situace v železniční dopravě. Jsou zde také technická omezení železniční eh, dopravy týkající se například národní postupy, certifikace, jazykové požadavky na strojvedoucí, problematika návěstí a elektrifikačních systémů. Co se týče financování ve třech z pěti analyzovaných členských států, eh, se dalo více peněz na silniční než na železniční dopravu v období 2007 až 2013. Navíc, když byly poskytnuty evropské finance železnici, tak eh, v žádném z pěti států nebyly primárně zaměřeny na řešení situace v nákladní dopravě. Nedostatečná údržby železniční sítě eh, také eh, ohrožuje udržitelnost a výkonnost eh, infrastruktury financované EU. Dámy a pánové, eh, účetní dvůr dospěl k závěru, že EU nebyla účinná v podpoře železniční nákladní dopravě. Pokud eh, se nebudou řešit strategické regulační záležitosti z naší zprávy, tak další navýšení finančních toků zde nevyřeší tyto problémy. Komise členské státy musí pomoci správcům infrastruktury a podnikům v oblasti železnic, aby zvýšili konkurenceschopnost, spolehlivost, eh, zacílenost na eh, spotřebitele, četnost, flexibilitu, dopravu a cenu. Proto máme následující doporučení pro komise a členské státy. Za prvé, postarat se o to, aby národní regulační orgány měly moc a nezávislost, kterou potřebují, tak, aby e, bránili e, postupům e, porušování hospodářské soutěže. Za druhé, řízení dopravy a harmonizace železničních koridorů v Evropě. Za třetí, zjednodušit a harmonizovat schvalování železničních vozidel a jejich certifikaci. Také by se měly zjednodušit jazykové požadavky kladené na strojové údce. Za čtvrté, komise by měla sledovat pokrok a spolu s členských státy vyhodnocovat spokojenost zákazníků a propagovat kvalitní služby. Za páté, propagovat rovné podmínky pro různé způsoby dopravy, používat zde regulativní opatření, pokud je to zapotřebí, Eh, za šesté dát finance pro cíle evropské dopravní eh, politiku a analyzovat, kolik se skutečně do nákladní železniční dopravy z EU investuje. Za sedmé, zlepšit koordinaci železničních investic a bránit roztříštěnému vývoji. A poslední doporučení, to se týká členských států, které by se měli postarat o náležitou údržbu železniční sítě, zvláště nákladních koridorů. Já vám děkuji za pozornost. Ano, my děkujeme vám za tuto zajímavou zprávu a nyní má slovo pan Maridesku, který je zpravodajem. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych byl rád, aby zde zazněla i rumunština. Děkuji panu Balkovi a účetnímu dvoru za tuto zprávu. Je to opravdu velice detailní zpráva, která velice dobrým způsobem prezentuje železniční situaci, eh, například i v Rumunsku, a ta situace nevypadá příliš růžově. Ano, já jsem byl zpravodajem pro otázku nákladních koridorů v roce 2012 a ty jsou diskutovány i zde v této zvláštní zprávě účetního dvora. A já jsem zažil také různé tlaky. Pan kolega Liberacký si jistě také vzpomene, jaké tlaky v té době byly právě v souvislosti s tímto tématem, která je hlavním předmětem eh, zprávy, a to je ten takzvaný one-stop shop, to jednotné místo. Tam tehdy eh, jsme se tady snažili zavést One Stop Shop do eh, té zprávy, ale objevily se některé členské státy, které byly proti. A přitom by to opravdu výrazně napomohlo železniční nákladní dopravě a vybudovalo by to skutečné nákladní koridory. Chtěli zavést eh, eh, vlaky ze Soluně do Rotterdamu, které by nemuseli nikde zastavovat a mohli by eh, jezdit plynule. Ale bohužel se nadále se stejnými problémy potýkáme i dnes. Je zde celá řada problémů, týkající se například interoperability, některá další, která zmínil pan Balko, například systémy návěstí, otázky jazykové, jazyková vybavenost strojvůdců, potom e, výměna lokomotiv na hranicích, potom také problematika eh, týkající se elektřiny, eh, elektrického proudu, kde jsou v jednotlivých státech různá napětí, ale my nemůžeme takto postupovat dále, protože pokud takto dále budeme postupovat, tak naše nastavené cíle a cí, eh, cíle eh, přesunout dopravu ze silnice na železnice dosažené nebudou. A to je škoda, protože máme pozitivní příklady v Evropě. Nikoli v EU, ale mimo ní ve Švýcarsku. Tam opravdu došlo k výraznému posunu a eh, míra železniční nákladní dopravy je tam velice vysoká. Já se domnívám, že by bylo dobré si vyslechnout nyní i názory kolegyň a kolegů. Dovolte mi říci jenom několik věcí na adresu Evropské komise. Já se domnívám, že potřebujeme strategii pro nákladní dopravu. Pro nákladní dopravu v EU potřebujeme strategii, která by byla velice jasná. Potřebujeme vyhodnocení implementace nařízení o železničních nákladních koridorech potřebujeme analýzu nejrůznějších koridorů, které existují v EU. Nákladní koridory, koridory v rámci CEF, v rámci TNT a je třeba tyto koridory harmonizovat. Musíme zanalizovat investice, které byly provedeny prostřednictvím nástroje na propojení Evropy CEF a i prostřednictvím politiky soudržnosti v jednotlivých členských států, bychom zjistili, že zda jsou koridory finalizovány. A nebo jsme jenom investovali do jejich určitých částí eh, podle vnitrostátních strategií, aniž by byl brán eh, na zřetel větší celek. Musíme rychle implementovat čtvrtý železniční balíček, o kterém se včera na výboru hlasovalo. A v podstatě se zde bavíme o zapojení komise do implementace legislativy, která už je platná, účinná. A jde o to vyvinout úsilí, aby se objevila politická vůle členských států tak, abychom zde měli plně konkurenceschopný systém v celé EU v oblasti železniční dopravy. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Liberacký. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat a po blahopřát zpravodajům panu Balkově za velice věcnou a objektivní práci, kterou odvedli. Je jasné, že e, jsou ještě e, určité slaviny v té zprávě, na které poukázal také pan Marinesku. Nicméně je, ten text obsahuje všechny ty zásadní záležitosti důležité pro tuto problematiku, které, na které poukazuje také účetní dvůr. Jak tedy vypadá situace? Musíme tedy si odpovědět na otázku, čeho jsme dosáhli za těch 28 miliard euro, které byly vynaloženy. To jsou vynaložené prostředky a jaké byly skutečně investované. Zda tedy, když tedy byly tyto prostředky vynaloženy, tak také musíme se zeptat, do čeho byly investovány a jak efektivně byly investovány. Musíme tedy si položit tuto otázku. Máme tady teď určitý obrázek, který nám udělal Evropský účetní dvůr ta stará eh, část Evropy, patnáctka eh, evropská, kde tam tedy jaká je situace a potom je zde těch ostatních jedenáct států Evropské unie a k té, kde tedy eh, se hovoří o situaci železniční dopravy a tam patří, sem patří i moje země. Ehm, Polsko, to, kde vlastně poklesla bohužel role nákladní železniční dopravy. To je potřeba skonstatovat. A čísla tedy výrazným způsobem poklesla, která jsou relevantní. O tom se také hovořilo v rámci zprávy ohledně propojení a intermodality. A železniční doprava bohužel zde ztrácí e, oproti silniční dopravě. Z těch důvodů, které asi všichni známe. Potom zde jde také o externí náklady a o interna, internalizaci. Pardon. Například, e, když se podíváme na německé dráhy, tak říkáme, že například externí eh, náklady jsou složené, mají zcela jiné složení, než tomu je například v silniční dopravě. A toto je nutné náležitě zhodnotit je samozřejmě potřeba také potřeba hovořit o infrastruktuře pro silniční a železniční dopravu tam, kde se provádějí renovace nebo údržba. To je také důležitý faktor, kterými se musím zabývat. A konkurenceschopnost mezi jednotlivými eh, prostředky dopravy. Musím, musíme vlastně se zamyslet nad tím, zda zde dochází k růstu trhu a ne, zda přispívá tento sektor k růstu trhu. Máme zde tradiční podniky jako Deutsche Bahn, ale máme zde také nové aktéry na trhu. Například, když se podíváme na zprávu Deutsche Bach o e, otevřenost, otevření se konkurence schopnosti pro ostatní provozovatele. Především si myslím, že železniční doprava ztrácí na významu a to by si asi zasloužilo hlubší analýzu. 2,5 milionu transportovaného zboží, což však pokleslo na 500 tisíc tun. Dříve v podstatě ten objem byl dvojnásobný, takže ztrácíme podíl na trhu a ti provozovatelé také tím pádem ztrácejí. Je tedy dobré a požádali jsme také o to, na tuto zprávu. Teď tu zprávu zde máme. Je to důležité zaměřit se na to, jaké to má tedy dopady. To mm, vlastně to to jmenovité eh, zdůraznění aktérů. A potom ta druhá etapa, to bude také asi úloha výboru pro rozpočtovou kontrolu. Potřebujeme samozřejmě nejprve udělat si faktický přehled o situaci. A potom očekává, které, očekávání, která zde vyjádřil pan Marinesku ohledně schválení čtvrtého železničního balíčku a pokroku, který byl učiněný. tam zatím třetí malíček nebyl eh, správně nebo stejným způsobem proveden v různých členských eh, zemích. Ale není, nedošlo zatím k větší harmonizaci a myslím si, nemáme zde ten evropský železniční prostor, tak jak bychom si byli přáli. Takže to musíme také skutečně zdůraznit ano, účetní dvůr zde eh, také hovoří o liberalizaci trhu, ale nesmí, nesmí to být zase liberalizace za každou cenu. Musíme mít eh, určité prostředky, určité nástroje, jak posílit úlohu železnice. Máme určité argumenty v ruce, nejen vlastní náklady, Potom samozřejmě se zde také otázka emisí, emisí skleníkových plynů, CO2. A je potřeba ale mít také náležitou infrastrukturu a využívat tu infrastrukturu, která je k dispozici. To je problém, že těch 28 miliard, které byly, ne, přinesly vždy ty kýžené efekty a neposílil se význam železniční dopravy tak, jak bychom si byli přáli. Potom právní jistota. To je také důležitá záležitost. Ve zprávě Evropského účetního dvora se o tom tolik nehovoří, ale Deutsche Bahn, německé dráhy, tedy říkají, že ročně přes 4, mají téměř přes 40 miliard nákladů, které jsou způsobeny určitou právní nejistotou nebo nedostatečnou jistotou. A po vstupu druhého a třetího železničního balíčku jsme tedy byli svědku, svědky toho, že, dos, že dosáhl, dospělo se k určitému ústupu investic z důvodu té právní nejistoty. Takže Já chtěl bych také požádat, aby se tím zabýval výbor pro dopravu. Tedy samozřejmě otázka investic, ta se týká a také dů, náležitého správného postupu investic, aby bylo investováno do infrastruktury. Když ty prostředky už se vynakládají, tak je potřeba podívat se jasně na to, kde jsou ty priority ze strany ministerstev a regionu teprve. A teprve potom vynakládat ty prostředky. Příhraniční regiony, tam je potřeba budovat a zde by měla Evropská komise hrát důležitější úlohu. Pokud toto splníme, tak si myslím, že dosáhneme eh, toho žádoucího zlepšení. A potom je zde ještě jedna skutečnost, a která uvádí účetní dvůr a která se týká investic do infrastruktur nebo do vozového parku, například do nových tlaku, které by splňovaly eh, očekávání, například zvyšování rychlosti. Někde, aby zde vlastně, pokud je ta rychlost omezená na či rychlost, tak to není ideál. Mám na mysli Pendolino v Polsku například. Máme vlaky v Polsku, ale bohužel nejezdí tou rychlostí, jakou by mohly, protože ta infrastruktura není odpovídající. Takže ještě jednou děkuji Evropskému účetnímu dvoru, děkuji zpravodaji, no, zpravodajům a ta debata o zprávě bude určitě pokračovat a měla by se stát závažným faktorem. Děkuji. Děkuji. Dalším na seznamu je pan kolega Balčitis. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval zpravodaji a myslím, že Informace, které nám poskytl, jsou velmi zajímavé. Souhlasím s kolegy. Věřím, že Evropská komise nemá dost politické vůle a odpovědnosti za vytčené cíle, které jsme si před 15 lety vytkli. Od roku 2001 jsou tyto cíle stanoveny Ehm, chtěli jsme je implementovat, ale nyní vidíme, že eh, tato čísla eh, se přesouvají ze eh, silniční na železniční dopravu. Ale hlavní cíle jsou jasné. Méně nákladu na železnici a myslím, že snížení eh, emisí CO2 eh, je stejně tak důležité. Všechny členské státy, nebo každý členský stát má jiný historický kontext. Například eh, v Litvě mm, máme mnoho eh, nákladů na eh, eh, železnici, byť struktura je velmi složitá a vlády se mění každé čtyři roky, takže každý čtvrtý rok nastoupí nový ministr pro kterého je pak velmi obtížné situaci analyzovat. Proto podporuji zpravodaje a věřím, že komise by měla na sebe vzít více odpovědností. Stejně tak, jako uvedl kolega Liberacký, myslím, že bychom měli členským státům a ostatním výborům zprávu postoupit, protože jinak eh, přijde zástupce do Evropské komise, eh, proběhne eh, setkání, diskutujeme tři hodiny a to je vše. Proto myslím, že bychom měli věnovat více pozornosti této zprávě a poskytnout informaci členským státům a získat také od členských států informace o tom, jak oni hodlají implementovat tyto cíle. Děkuji. Za komisi tady vítám eh, pana Reuterse, výkonného ředitele DG Move. Máte prosím slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji za příležitost vyjádřit se eh, k této zprávě účetního dvora. Eh, komise sdílí názor Eh, zpravodaje a také účetního dvora, podle čehož je eh, tedy využívání železniční sítě stále nedostatečné v Evropské eh, unie. Podporujeme úsilí revitalizace železniční sítě. Víme, že je to ambiciozní cíl. Doprava představuje stále ještě jednu čtvrtinu skleníkových emisí EU a 70% z toho pochází ze silniční dopravy. Paní předsedkyně, nechci procházet těmi doporučeními bod po bodu, ale chtěl bych zdůraznit tři hlavní body eh, na podporu skutečnosti, že máme eh, strategii k revitalizaci eh, železniční dopravy nákladní. Za prvé chci poukázat na schválení technického pilíře z 15. června a také tržního pilíře, o kterém se ve výboru TRAN včera ráno hlasovalo. Jsou to příspěvky, které jsou velmi důležité pro konkurenceschopnost železniční nákladní dopravy, protože mm, posilují společné standardy, certifikační procesy a zaručí rovné podmínky v sektoru a také implementace jednotného, eh, jedno, směrnice o jednotném železničním eh, mm, trhu eh, přispěje k zlepšení podmínek pro rozvoj eh, železniční nákladní dopravy. A za druhé, koridory železniční dopravy jsou klíčovým prvkem strategie komise k revitalizaci železniční nákladní dopravy a proto eh, pracujeme na tom, aby po vstupu v platnost nařízení 2010 eh, ze šesti koridory, které jsou již v provozu od roku 2010 a dalšími třemi, došlo k revizi Ehm, a konzultačnímu procesu, který nyní probíhá a pak vezmeme v potaz eh, náhledy, nálezy eh, soudního, respektive účetního dvora. Za třetí, komise je přesvědčena, že ta úsilí, eh, by neměla čekat až po potenciálně revidovaném eh, nařízení o železniční eh, nákladní dopravě nebo eh, železničního balíčku. My ehm, prosazujeme tuto politiku i ve spolupráci s nizozemským předsednicím a dalšími a vypracovali jsme ministerská prohlášení a další, abychom přispěli k revitalizaci. A závěrem bych také chtěl říci, že to považujeme za celkový politický, politický eh, projekt komise. Nejde pouze o legislativní balíčky nebo jejich eh, provádění, což bude klíčové v nadcházejících eh, letech hlediska dobré implementace čtvrtého železničního balíčku, ale chceme také tady mm, propojit nejlepší možné využívání evropských fondů a financování. A už jsme zaznamenali mm, výsledek prvních návrhů zaměřených na evropskou přidanou hodnotu státu. Eh, řeší se tady eh, určité úzké profily, eh, nedostatky v mobilitě, multimodálních platformách a tak dále. Vše, co účetní dvůr mm, považuje za určitý nedostatek. A to bude vše součástí jedné společné strategie. Chci poděkovat účetnímu dvoru, vašemu výboru a zpravodaji za podporu to je to velmi důležité oblasti politiky a e, také děkuji za e, to, že komise e, získala příležitost vyjádřit se k těmto doporučením. Děkuji vám. Děkuji. Pane Balko, přijete si ještě jednou slovo, abyste se vyjádřil? Ano, abych snad reflektoval eh, o této debatě a děkuji poslancům, eh, děkuji panu zpravodaji, panu Marineskovi. My jsme už měli příležitost bilaterálně hovořit o řadě věcí a děkuji také panu Liberackému. Pan Liberacký ve svém příspěvku volá po pokračující eh, debatě na toto téma. Já bych chtěl pouze uvést jako příklad, že Evropský účetní dvůr by chtěl k tomu přispět. Před třemi reky jsme, roky jsme předložili eh, zvláštní zprávu pod názvem Marco Polo a nyní připravujeme audit o ERTMS. To je jeden z problému, o němž se hovořilo v této zprávě. Takže to je příklad eh, pokračování debaty a eh, tuto zprávu předložíme ve výboru Trans v listopadu. To znamená, že získáme určitě mnoho podnětných připomínek, protože po třech nebo pěti letech bude eh, eh, na tuto zprávu navazovat další follow-up. Eh, a ještě bych chtěl zareagovat na otázku pana Liberackého, což bylo velmi důležité. A o tom jsme také hovořili s panem Marineskem. Přidělené finanční prostředky tak 28 miliard eur bylo přiděleno na železniční nákladní dopravu, ale my jsme nepodchytili reálné výdaje. Chtěl bych obrátit vaši pozornost na jednu část této zprávy, která o tom hovoří. Například v doporučení číslo 6b se praví, že komise by měla monitorovat, kolik evropských financí je v této chvíli investováno do eh, projektu železniční nákladní dopravy. To znamená, že v této chvíli eh, to poskytnuto není, to nevíme. A další příklad, který potvrzuje slova pana Liberackého, je v odstavci 99c. Eh, Tam pravíme, že eh, eh, kofinancovaná struktura zatím nevedla do navýšení výkonnosti železniční nákladní dopravy vyjadřeno v tunách nákladu. Takže děkujeme také za Děkujeme také komisi, která schválila každé z našich doporučení. S tím nemáme problémy. A samozřejmě chci poděkovat vám všem, poslancům parlamentu a doufám, že v této oblasti budeme moci i na příště odvést dobrou práci. Děkuji. Paní kolegyně a ale chci ještě položit otázku. Ano, děkuji. Já jsem musela opustit místnost z důvodu hlasování. Já bych jenom zareagovala na to, co říkal pan Balko. Během mandátu pana komisaře Kalase, protože on byl naším komisařem pro rozpočet, došlo k eh, velké analýze všech investic transevropských sítí. Já jsem tehdy byla proti tomu eh, hloubkovému auditu, protože jsem si myslela, že by to byla slabina, kterou ukazujeme, ale ono to vlastně tak vůbec nebylo nakonec. Ono to bylo takové dobré východisko pro to přimět státy k tomu, aby vrátili ty prostředky, které nebyly správně vynaloženy nebo nebyly vynaložené vůbec. Takže to se potom stalo také základem pro plánování období 2014 až 2020 a nastavení lepšího financování přes generální ředitelství MOVE. Takže pan Balko by si možná také měl také vzpomenout na tuto záležitost a uvědomit si, že jsou i některá generální ředitelství pracující dobře. Chcete-li stručně zareagovat, prosím stručně, protože máme málo času. Pokud ne, tak dám slovo panu zpravodaji. Děkuji, děkuji. Já, mě také tlačí čas, už musím na jiná jednání, ale dovolte mi říct si několik slov. Za prvé, hovoříme-li o dopravě, tak jistě potřebujeme liberalizaci, interoperabilitu, potom unbundling a transparentnost, transparentní účetnictví a potřebujeme i politickou vůli tak, aby železniční systém v Evropě byl konkurenceschopný. Bohužel jsou některé členské státy nebo některé bývalé státní podniky, které touto cestou nejdou. A můžeme to vidět zvláště na eh, výboru pro dopravu, jak oni reagují, když eh, diskutujeme legislativu. Musíme tu legislativu implementovat. A když budou chtít, tak oni to také budou dělat. Pan Liberacký hovořil o stížnostech Deutsche Bahn. No oni si stěžují, ale také protože neimplementují evropskou legislativu. To je prostě fakt. Když hovoříme o penízech. CEF. To bylo úspěšné v některých ohledech, protože komise řekla, některé pro, projekty byly od samého začátku zahrnuty do nařízení. My jsme měli seznam projektů, o kterých se mohlo, tedy, kterým se mohlo poskytnout financování, rozhodl o tom parlament a rada. A protože členské státy přišly z projektu, ty hlavně e, u peněz, které šly z e, a vynacovaly je z politiky soudržnosti, protože jsou tam jednodušší pravidla pro strukturální fondy takže zde máme taky další část investic do železnic a my jako výbor se musíme podívat na to, zda to investování je efektivně účinné. Zda ty vynaložené prostředky v souvislosti s těmi projekty probíhá opravdu v těch oblastech, kde potřebujeme, aby se to dělo, protože je to politika soudržnosti. Já chci vyzvat komisi, aby provedla analýzu dopravních strategií, kde jsou členské státy povinovány zde postupovat podle eh, dohod o partnerství a podívat se na to, zda zde probíhá vzájemná koordinace členských států a zda jsou prostředky vynakládány účinně. Protože pokud tomu tak není, tak to nepřispěje železnici. Eh, já si myslím, že kohezní politika nakonec té železnici dá více peněz než eh, CEF, a proto prostřednictvím jednotlivých členských států. Ještě jednou velice vám děkuji. Děkuji také zaměstnancům a poradcům výboru KONT, kteří pomohli při formulování této zprávy. Já se těším na další zprávy účetního dvora a i naše reakce, protože jsou to zprávy velice užitečné, které nám ukazují, jak jsou vynakládány evropské prostředky. Děkuji. Děkuji, tím jsme se dostali na konec tohoto bodu pořadu jednání a nyní zde máme zvláštní zprávu číslo 3 z roku 2016, týká se eutrofizace v Balckém moři. Pravodajem je kolega Sarvama a za účetní dvůr eh, dostane slovo pan Itele, který může zprávu představit. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, jak víte, tak eh, Balské moře je nejznečištěnější moře na světě. A když mi dovolíte, paní předsedkyně, já bych stručně pohovořil o svých vlastních zkušenostech, abyste lépe tady věděli, jaká situace je. Zde vidíte takový obrázek. Já osobně každé léto jezdím na malý ostrov eh, v Balckém moře na prázdniny, na chatu, je hezké počasí, svítí sluníčko, každý si chce jít zaplavat. Ale nemůžete, protože prostě všude je vodní květ. Všude jsou zelené řasy. A nemůžete si tedy jít zaplavat, protože ono to není jenom špinavé, ale oni jsou i jedovaté, mohou být i karcinogenní z dlouhodobého hlediska. A já jsem vášnivý rybář a nedávno jsem chytil čtyřkilovou eh, eh, rybu, nebo skoro. No, každopádně jsem chytil velkou rybu, měl jsem štěstí, ale pak jsem zjistil, že tak šťastný vlastně nejsem, protože byla celá prolezlá rakovinou a musel jsem ji zahodit. A nebo znám eh, kolegy, kteří přišli například své domácí mazlíčky, obsy, kteří si zaplavali eh, v Balckém moři. V čem je problém? Problém je přílišný přísun živin, dusíku a fosforu. Tento fenomén se jmenuje eutrifikace. Cílem našeho auditu bylo tedy zanalizovat um, akcenty EU a zda by mohly být nějak lepším způsobem eh, prosazovány kroky EU. A ukázalo se, že co se týče snižování znečištění Balckého moře, bylo jenom omezené v důsledku těchto kroků. Jaké byly hlavní zjištění naší zprávy? Za prvé v oblasti zemědělství. To je nejvýznamnější zdroj živin v moři. Navíc dopady zemědělských aktivit jsou eh, nadále stabilní nebo dokonce se ještě zvýšily. Hlavní problém je v tom, že opatření v této oblasti nejsou dostatečně ambiciozní a nejsou zacílené na ty oblasti, které to potřebují nejvíce. Nicméně jsme zjistili určité zlepšení v souvislosti s přípravou období 2014 až 2020. Druhý problém, ten se e, týká odvádění a čištění městských odpadních vod. Byla přijata směrnice v této záležitosti před 25 lety, ale pouze dva členské státy z osmi ji opravdu plně dodržovaly. Jsou zde specifické problémy v Polsku. Eh, výrazně investovalo do eh, zařízení odvádění a čištění odpadních vod, ale plnění požadavků je stále ještě velmi nedostatečné. V době auditu polské orgány odhadlovaly, že více než tisíc aglomerací z nějakých 1500 Eh, plně nebude splňovat požadavky do konce roku 2015. Co se týče komise, zjistili jsme, že zareagovala na nedostatky příliš pozdě, po té, co se o nich dozvěděla. Například zareagovalo až v roce 2010 na velké problémy implementace v Polsku, přestože že studie o schodě z roku 2005 už vlastně měla přimět komisi k tomu, aby učinila kroky. Třetím prvkem, zdrojem znečištění je Rusko a Bělorusko. Obecně 10 dusíku, 20 fosforu pochází právě z Ruska. Evropská unie přispívá na projekty v Rusku a Bělorusku, ale velice omezeným způsobem. Bylo to pouhých 44 milionů eur. Tyto projekty v o něch zemích mají velký potenciál ke zlepšení. Například 18 projektů, které byly schváleny, ty by mohly snížit přísun fosforu z Ruska o téměř 30 ale teď ta špatná zpráva. Tyto pro, projekty trvají velice dlouho, jejich dokončení trvá velice dlouho a potřebovali bychom takovýchto projektů mnohem větší množství. Paní předsedkyně, poslední věc, kterou chci říct, je pojednání o evropské strategie o Balckém regionu. Tato strategie byla iniciována Evropským parlamentem, později přijata Evropskou radou. Jeden z cílů dílčích cílů strategie zněl čistá voda v Baltském moři. Tato strategie byla vybudovaná na trojím ne. Ne novému financování, ne nové legislativě a ne novým institucím. Náš audit zjistil, že zde byly některé dobré prvky, například některé stěžejní projekty, které pomohly šířit osvědčené postupy, a propojení programů v oblasti eh, strategické a kohezní se posílily. Ale hlavní věc týkající se této strategie je, že eh, přidaná hodnota v souvislosti se snižováním eh, živin a přísunu živin se dá opravdu velice těžko vyhodnocovat a posuzovat. Sformulovali jsme 14 doporučení a uvedu dvě nejdůležitější. Komise by měly zkrátit čas pro analýzu dodržování pravidel směrnice o nakládání s odpadními městskými vodami a členské státy by měly zacílit agriekologická opatření tam, kde eh, je nejvyšší možný dopad na snižování přísunu živin. Děkuji vám. Děkuji. Ano, to je v mnoha ohledech velice inovativní zpráva. Eh, účetního dvora, nyní má slovo Petr Sarváma, náš zpravodaj. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení zástupci účetního dvora. Právě vám chci poděkovat, vám z účetního dvora, za velice zajímavou a důležitou zvláštní zprávu. Myslím, že její výsledky by měly zajímat všechny z nás. Je to škoda, že tu není to, tolik poslanců, kteří by vám naslouchali přímo v sále. A myslím si, že i doporučení ze zprávy jsou něčím, čemu bychom se měli pečlivě věnovat. Mohli to tak říci, tak eh, ta zjištění jsou také vyvážená. Ať už pohledneme na otázku významu informací a sběru dat, nebo otázku implementace směrnice o nakládání s městskými odpadními vodami. Tato zpráva také náležitě zohledňuje otázku významu a role zemědělství. a také poukazuje na eh, používání skutečných vědeckých dat. A to vše v té zprávě je. Co se týče mých doporučení, rád bych eh, poukázal na některá z nich. Za prvé, co by mělo být hlavní pro komisi, aby opravdu se pečlivě pohlížela na účinnost vynakládání mm, prostředků v souvislosti s danými opatřeními. Za druhé, členské státy by se mnohem výrazněji měly věnovat a eh, poradenství ze strany vědecké obce. A nyní na adresu členských států i komise by bylo dobré zvážit, zda je smysluplné eh, vytvářet si všeobecný obrázek eh, oblastí které jsou velice zranitelné z hlediska množství dusičnanů, protože v některých státech jsou opatření sice obecně nějak implementována, ale potom už nejsou zacílená, nevěnují specifickou pozornost těm oblastem, kde by se opravdu měla provádět. Takže měli bychom zde být opravdu mnohem zacílenější na ty zranitelné oblasti tak, aby tomu bylo tak, jak už bylo v tom bodě číslo jedna uvedeno, větší účinnost těch vynaložených prostředků. To se týká také zemědělství. Právě zde by mohla být určitá jasná vytipovaná místa, kterým není věnována dostatečná pozornost, ať už je to uvnitř členských států, anebo když se obecně podíváte na mapu Balckého moře. A Potom také návaznost na návazné kroky týkající se implementace směrnice o e, čištění městských e, odpadních vod. Směrnice, kterou by měli všichni náležitě implementovat. Paní předsedkyně, vážení členové účetního dvora, myslím si, že zde opravdu vyčnívá jeden významný prvek z této zprávy. A sice Existují některé členské státy v této oblasti, které sice obdržely zdroje, ale nevykazují dostatečné výsledky. A bohužel zde vidíme velice malý pokrok v té zprávě o těchto zemích. A já nechci být opět napadán, že jsem příliš specificky zaměřen na určité země, ale mohu si opravdu říci, že se to týká členských států bez ohledu na to, zda jsou na e, jihu e, Balckého moře nebo na severu od něj. Ať už je to Polsko nebo Finsko, prostě potřebujeme zde mít jasné výsledky. A zpráva, výsledky zprávy ukazují, že zde se opravdu něco musí změnit. Do budoucna bychom měli napřít větší pozornost na tyto mm, relativně závažné znečišťovatele Baltu, ať už leží na mapě kdekoliv. A proto bych chtěl doporučit, aby tento výbor v budoucnosti, pokud možno v blízké budoucnosti, třeba v průběhu příštího roku, se specificky zabýval otázkou situace Balckého moře. A dobře víme, že zde máme zprávu vlastní iniciativy, eh, na které se bude pracovat takže se té otázce budeme věnovat také v roce 2017. Děkuji. Děkuji za uvedení do tohoto tématu a uděluji tém, eh, slovo kolegovi Balčitisovi. Děkuji a především eh, chci poblahopřát eh, našemu eh, kolegovi zpravodaji za velmi dobře připravený pracovní dokument a děkuji rovněž eh, panu Itelovi, eh, zástupci účetního dvora, který nám tady předložil vizuální a statistickou prezentaci situace Balckého moře. Region Balckého moře na sebe stahuje stovky projektů týkajících se rozvoje cestovního ruchu, vzduchu, eh, znečištění a dalších. Tady hovoříme pouze o ekologii, ale Balské moře je nejaktivněji využívaným mořem eh, v Evropě. Tisíce eh, lodí křižuje toto moře denně. Měli bychom tedy hodnotit také znečištění způsobeno mm, loděmi. Máme o tom mnoho statistických dat a údajů. Proto doporuč, podporuji doporučení je zejména pokud jde o roli Evropské komise která má zajistit e, e, řádnou a e, časnou implementaci směrnice o odpadních vodách v členských zemích. To by výrazně snížilo znečištění vod. A také jsem zneklidněn skutečností, že členské státy podceňují požadavky Evropské komise, mají národní požadavky, které jsou ale méně přísné a tudíž nejsme nuceni implementovat stávající evropské předpisy, které by ale zásadně snížily znečištění vod. Jeden z problémů zmiňovaných ve zprávě se týká také Ruska a Běloruska, tedy nečinnosti těchto zemí, které jsou největšími znečišťovateli eh, Balckého moře, ale bohužel její čištění moře není jejich prioritou. Musíme tedy hledat eh, společnou řeč s nimi, musíme s nimi eh, nalézt cestu spolupráce v oblasti eh, ekologie a musíme nalézt možnosti financování přeshraničních projektů, které nám pomohou snížit znečištění a současně musíme monitorovat i kontrolovat využívání čerpání fondů. V minulosti se nám části podařilo snížit eh, znečištění způsobované eh, Ruskem a Běloruskem již díky evropským fondům, ale ne zcela. Já vám děkuji a přeji všem hezké léto. Děkuji. Nyní má slovo paní Ayala Sende. Děkuji, paní předsedkyně. <clears throat> Já se domnívám, že se jedná o inovativní zprávu a a ucelenější než tu, kterou známe z jiných eh, oborů. Chtěla bych položit otázku a to, jak zástupci komise respektive týkající se směrnice o čištění eh, městských odpadních vod. Když se hovořilo o fosfátech a dusičnanech, tak jsem měla na mysli spíše, že to pochází ze zemědělství, že původ těchto látek je ze zemědělství a obávám se, že města budou mít také závažné problémy s čištěním odpadních vod. A chtěla bych tedy vědět, jak na tom jsme, jaká je situace. To jsou významné investice a ráda bych věděla, jak to vypadá. A je to z důvodu nějakých technických problémů, nebo máme zde nedostatečné investice? Když se hovořilo o Bělorusku a Rusku, tak bych se chtěla zeptat přesněji, jakým způsobem provádíte kontrolu těch 44 eh, milionů z těch 14 miliard se to zdá relativně málo, ale jakým způsobem je kontrolujete? nebo kontrolujete jejich využití tedy. A zda je možné zjistit, proč ty prostředky nebyly náležitým způsobem využity. Jedna věc je tedy zakázat export ryb nebo pomeranče, ale další věci jsou velice důležité investice. Děkuji. Děkuji, takže dávám slovo dalšímu řečníkovi a prosím, dodržujte řečnický čas. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji také účetnímu dvoru a spoluspravodajům. Tato zpráva je nesmírně důležitá a my souhlasíme s tím, že eutrofikace je jeden z velkých problémů Baltu. Je to opravdu dlouhodobý problém a Evropská unie i další státy zde opravdu činí významné eh, kroky analýzy, používají veřejné prostředky, aby problém řešili. My plně souhlasíme se všemi doporučeními účetního dvora a už pracujeme vlastně na zapracování některých z těchto doporučení. Já bych zareagoval na některé ty otázky, které zde zazněly, byly důležité. Za prvé, jak říká účetní dvůr, je třeba uznat, že um, ehm, živiny ze zemědělství jsou hlavním problémem. Je to plus minus 50% všech živin, které se dostávají do Baltu. Další důležitá věc, snižuje se podíl živin z odpadních městských vod, zatímco u toho zemědělství ten eh, poměr zůstal stejný nebo se zvýšil podle toho, jak kde. Takže je zde vidět, že toto úsilí tedy v oblasti odpadních vod eh, přineslo určité plody. Co se týče eh, čištění odpadních vod, je důležité zde také říci toto. Některé eh, státy, které přistoupily do EU v roce 2004 nebo později, měly dlouhé přechodné období ve smlouvách, protože toto odvětví je spojené s výraznými investicemi, takže někteří měli povinnost eh, plně eh, splňovat evropskou legislativu, teprve ta se na ně vztahovala od nedávného data. Máme zde problémy z jiných členských států, vlastně plně splňují ty požadavky tři členské státy a potom některé z těch zemí, které před rokem 2004 přistoupily, je splní téměř. Máme více problémů s novými členskými státy. A vy jste se poslanci ptali, za to je otázka peněz. No, ona je to kombinace faktorů. Tyto investice jsou velice intenzivní. EU intenzivně investovala v těchto regionech, byly zde i jiné zdroje, někdy je to také Otázka řízení někde tam, kde je roztříštěné, tam vidíme větší problému. Chci říct, že komise opravdu tento problém bere velmi vážně i v souvislosti s naším zacílením na lepší implementaci. Diskutujeme s členskými státy a doporučení účetního dvora využijeme k tomu, abychom eh, posílili ty cesty pro lepší plnění podmínek Nyní jsme tři roky vyvíjeli lepší nástroj pro výkaznictví a pomocí finanční podpory pomůžeme členským státům, aby ho využili. Takže učíme, co bude v našich silách. Ještě abych se vrátil k tématu, které se týkalo těch zranitelných oblastí. Myslím, že zde byla opravdu důležitá doporučení i pro členské státy. Zde opravdu máme na evropské úrovni nástroje i kromě té směrnice eh, o odpadních vodách, máme zde rámcovou směrnici o vodě a námořní strategii, no, strategii v oblasti moří. Úzce spolupracujeme s členských eh, států, oni eh, dodali programy opatření týkající se říčních tok, toků, nyní komise je analyzuje a v těchto programech oni by měli jasně vysvětlit, jak hodlají řešit tyto problémy, jaké zde mají cíle a jak jich hodláme dosáhnout. A podobně i v oblasti moří máme podobný nástroj, tam tedy měříme eh, přímo v mořích eh, většinu těch negativních dopadů a členské státy měly za úkol dobře března nám podat zprávu, většina z nich tak učinila, na ty ostatní tlačíme, aby nám zprávy ještě dodali a v naší reakci opět učiníme doporučení a pokyny, jak e, situaci řešit. Víme, že to je velký problém, je také drahé ho řešit, je třeba učinit významná opatření, zvláště v oblasti zemědělství, ale i v oblasti e, čištění odpadních e, vod z měst i z jiných difuzních zdrojů. A poslední eh, poznámku, protože jeden ze spolupravodajů zmínil význam eh, Balckého moře. Já chci jenom uvést, že od 1.7. EU je předsedou Helkomu, což je eh, úmluva pro ochranu Balckého moře. Takže v rámci našeho předsednictví chce tam také snižovat přísun živin. To je tedy nástroj mezinárodního práva, ne nástroj EU. A na poslední věc ještě doporučení bodu 3. To je možná trošičku zavádějící. Já bych vás kontaktoval nebo sekretariat odlišovat baltskou strategii, to je širší nástroj. A potom je celá řada legislativních nástrojů EU, které mají určité specifické cíle zaměřené na snižování živin. Takže možná, pokud to bude potřeba, tak bychom rádi zde vám pomohli při formulacích. Děkuji. A nyní má slovo opět pan Itala z účetního dvora. Děkuji. Začal bych u Ajali Sender. Ano, skutečně máme tady zprávu komise, která vyšla po naší zprávě a týká se implementace eh, toho eh, čištění odpadních vod. Máme tady k dispozici výtisk, můžeme vám to dát. A pokud jde o to, zdali máme dost a správných projektů. Mnoho těch ukázkových projektů je skutečně velmi dobrých a mohou velmi pomoci. Jde ale o to, jak je implementovat. There are a lot of good uh, examples. Je zde řada dobrých příkladů. A komise e, studovala i onu, ono oběhové hospodářství, což není tedy tématem naší zprávy, ale je to e, velmi důležité. Dále pan Balčitis. Ani doprava e, na Balckém moři nebyla předmětem naší zprávy, ale je to rovněž velmi důležité, protože je to vlastně pohled na jinou dimenzi toho problému. A do své zprávy z vlastní iniciativy to můžete zahrnout. A pokud jde o členské státy, což zmínil pan Sarvama, musíme jim dát k dispozici tato fakta E, spolupráce mezi všemi státy je tak důležitá. Žádný členský stát sám nemůže ten problém vyřešit. My tu spolupráci nezbytně potřebujeme a myslím, že Evropská unie nejlépe umí vyřešit problémy a ukázat občanům, že spolu můžeme toho udělat velmi mnoho. A to je velmi důležité pro evropské občany, aby to viděli. Děkuji. Děkuji, pane Italo. A závěrem eh, dám slovo opět zpravodaji panu Servamovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. A velmi stručně na závěr. Jak jsem již uvedl, budeme pokračovat v naší práci v této věci a velice rád si vyslechnu rady komise a pak, když eh, budeme mm, pokračovat ve zprávě z vlastní iniciativy, tady bude duo zástupců eh, z jižního i severního břežu, břehu eh, Balckého moře, což je skvělé, velice se na to těším a ještě jednou nelze dostatečně zdůrazňovat, jak Důležité je, že účetní dvůr se zhostil i e, tohoto úkolu, vynaložil toto úsilí, takže jim děkujeme. Předsedkyně, děkuji e, zpravodaji, účetnímu dvoru i komisi. Náš další a poslední bod dnes dopoledne je výměna názorů k přípravě pracovní cestě do Itálie. Je to můj bod. Já Eh, budu předsedat eh, té misi a tudíž i sama sobě nyní. Jak dobře víte, tato mise byla schválena již 20. října loňského roku, ale bylo to pak eh, posunuto z důvodu italských voleb. A sice na příští týden, příští týden od 18. do 20. července náš výbor pro rozpočtovou kontrolu eh, podnikne misi eh, na Sicílii a Kalábrii, eh, studijní misi prosím zástupců, zástupce účetního dvora, respektive abyste se s nimi loučili Eh, sticha. Takže my navštívíme dva regiony, Sicílii a Kalábrii a tam se dozvíme o intervencích Evropského sociálního fondu s konkrétním ohledem na eh, eh, iniciativu zaměstnosti mladých a záruky pro mladé. Bude nás celkem sedm členů Evropského parlamentu bude s námi také zástupce komise a vítám tady pana Denigentna, který eh, pojede s námi na misi a děkuji vám mnohokrát za to. A také s námi bude člen Evropského účetního dvora paní Ilianu Ivanovu, eh, která se k nám připojí. Myslím, že to zastoupení bude velmi dobré. Také eh, chci poděkovat sekretariátu výboru KONT, protože příprava programu mm, byla a je vynikající. Odvedli jste dobrou zprávu a doufám, že po misi budu moci konstatovat to tež. A mám i ještě několik otázek pro začátek a dám hned slovo komisi, aby nám poskytla určitý přehled a pak budou následovat otázky kolegů. Moje otázky se ubírají tímto směrem a budeme mít ostatně více času o tom diskutovat snad i v první den mise. E, e, takže co chci tam dělat já, na co se chci hlavně soustředit. Za prvé, bylo by dobře vědět, jaké jsou reálné nástroje, které dobře fungují v obou eh, regionech, myslím například startupy, eh, různé stáže, praktika a tak dále. A co nefunguje a proč? To by bylo skutečně velmi dobře, dobré vědět, abychom se na to zaměřili v zprávě, eh, výroční zprávě eh, k evropskému rozpočtu jsem zaznamenala, že v roce 2015 došlo ke změně, protože o 30, na 30 jsme navýšili předběžné financování programu pro mládež a na straně 31 eh, zprávy o iniciativě zaměstnanosti Eh, mladých eh, eh, lidí jsou velmi dobrá čísla, kdy Itálie již mm, vykázala zapojení mladých lidí ve velmi vysokých eh, číslech, ale eh, v těch dvou eh, regionech, týká se to i těch dvou regionech, pardon, regionů, které hodláme navštívit a tam se chceme podívat na konkrétní dopady. To by bylo užitečné. Dále jsme obdrželi několik specifických informací a zpráv o Kalábrii a vím, že tam proběhla jedna zjišťovací mise v únoru a opět bylo by specificky velmi důležité vědět, jaké jsou nálezy této mise a proč přes ta pozastavení suspenze nelze zrušit, to jsem tam četla, a který je příslušný orgán pro provedení potřebných změn a proč dosud ne, nedošlo ke zlepšení, jaký je hlavní důvod. A samozřejmě v Kalábrii opět došlo k reprogramování nebo přeprogramování. Poslední přeprogramování mm, mm, proběhlo v roce 2015. Ta transferová částka nebo převodová částka je vysoká chci vědět, jak to prospělo v oblasti zaměstnanosti, zejména zaměstnanosti mladých lidí. Jaký to má dopad na zaměstnanost mladých lidí. A poslední otázka snad než se dostaneme k těm dalším, protože určitě proběhne ještě diskuse. Vím, že na Sicílii eh, existuje nový řídící software a portál pro eh, záruku pro mladé. Eh, ví komise, jak to funguje a jaké jsou dosavadní zkušenosti s tímto softwarem, protože na to oni velmi čekali, ten řídící systém záruky pro mladé. Eh, pokud máte informace o tom, jak to dosud funguje, tak bychom to uvítali. Myslím, že to by stačilo pro začátek, je toho víc než dost, takže kdybychom eh, začali takovým stručným přehledem, máme na to půl hodiny a ještě další kolegy, kteří určitě položí otázky a děkujeme, že jste zde a děkujeme také, že se připojíte k naší misi. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za příležitost zapojit se do této diskuse a také eh, do mise. A chci také poděkovat kolegům ze sekretariátu, protože oni eh, nám velmi dobře eh, pomohli. Na začátku mise myslím, že to bude úplně první událost programu Briefing. A hned eh, zodpovím i vaše otázky, ale všichni členové mise se zúčastní toho briefingu, nikoli námi, ale italskými orgány, jednak národními z Říma a pak eh, Kalábrie a Sicílie, takže získáte mnoho informací přímo od nich. A chtěl bych ještě zdůraznit tři věci k této misi. budete se asi zajímat o politické iniciativy, například o garanci nebo záruku pro eh, mládež a pak o Evropský sociální fond a a iniciativu zaměstnanosti e, e, mladých lidí a to v kontextu sdíleného řízení. Vy dobře víte, jak sdílené řízení funguje. Rámec e, je stanoven komisí a legislativními orgány, tedy Evropským parlamentem a radou. Komise poskytuje k tomu pokyny a pak samozřejmě to regionální národní orgány naplňují životem. Podle nás je Itálie velmi dobrá volba. Proč? protože pokud je o Evropský sociální fond, je to druhý největší příjemce po Polsku, takže velký příjemce e, zdrojů z ESF a také je to druhý největší příjemce e, pomoci z Evropské iniciativy pro e, mládež hned po Španělsku, takže jste si vybrali dobře. Záruka pro mládež, a to je zajímavé v Itálii, protože hovoříme o záruce pro mládež a iniciativě, nutno říci, že ta iniciativa zaměstnanosti pro eh, mládež financuje záruku pro mládež. Proč je to relevantní? Zaměstnanost mládeže je skutečně problém v Itálii. To víme. A především je to ještě eh, stěžejnější nebo kritičtější na jihu Itálie. Eh, na jihu se soustředuje celá řada palčivých problémů Evropy. Takže nezaměstnanost mladých lidí, sociální inkluze, rasové problémy, takže se tam dozvíte mnohé. A to je zajímavé. A několik čísel. Začal bych iniciativou zaměstnanosti eh, mladých eh, lidí. Proč je Evropský sociální fond velmi decentralizovaný. Máme 29 programů v rámci stávajícího finančního období. Máme regionální a národní programy. Eh, iniciativa zaměstnanosti mladých je menší Tam máme k dispozici 10 eh, miliard eh, na toto finanční období. A proč je to dobrá volba? Protože Evropský sociální fond v novém programovacím období má eh, v obálce soudržnosti více prostředků. Je to vyšší v roce 2007 až 2013 to bylo 20 místě 24 a 26 a nyní došlo ke změně. Máme 20 na EDF, EIDF a 30 eh, pro ESF. Takže iniciativa zaměstnanosti mladých a e, záruka pro mladé jsou národní programy e, v Itálii jsou centralizované do jisté míry. To znamená, že spadají do příslušnosti ministerstva eh, práce, eh, se zástupci se sejdete a oni řídí ty programy. Velká většina regionů eh, jsou způsobilých čerpat prostředky z, těchto, z této iniciativy a mají status přímého orgánu Eh, který pracuje v terénu, ale eh, Řím to výrazně koordinuje ministerstvo eh, práce. A navíc, jak víte, Itálie má v této chvíli velmi nabitou reformní agendu a ten program iniciativy pro zaměstnanost mladých je jakousi hybnou silou, která by měla inspirovat i jiné reformy aktivní politiky zaměstnanosti v Itálii do toho programu eh, tedy zasahují eh, jednotlivé útvary řízení trhu práce, státní i soukromé služby zaměstnanosti. Já hned dám slovo eh, kolegyni, která toho ví víc než já, ale ještě bych se zmínil o Kalábrii. A to se týče vaší třetí otázky. Obdržíte od nás stručnou informaci o současné situaci v Kalábrii. Program 2007 a 2013 je ještě otevřený, plus máme nový program, ale to je normální. Já budu hovořit o období 2007 až 2013. Implementace programu od prvopočátku byl poměrně eh, chaotický, chaotická. Komise musela využít všech preventivních opatření, které máme k dispozici, přerušení, pozastavení v letech 9, 10, 11. Pak jsme ten platební proces znovu obnovili a um, na zá, základě práce účetního dvora i na základě vlastního auditu v roce 2015 se komise rozhodla pozastavit platby. To bylo um, před rokem v červenci. A z závažných důvodů například fungování řídících kontrolních orgánů v terénu, jak proběhly kontroly první úrovně, to skutečně neodpovídalo eh, standardům, eh, dále audity, které také nebyly vhodné a pak tady byla celá řada nálezů e, těch e, prověřovaných e, vzorkových nebo vzorových projektů. Nyní spolupracujeme s místními orgány, abychom nalezli řešení. A tam musíme, abychom to zjednodušili, si zvolit z dvou možností. Buď získáme tedy ujištění, že systémy se zlepšily a v řídících a auditních či revizních orgánech bude muset být více eh, eh, lidí a mm, pokud nám to potvrdí, tak eh, to budeme muset ještě zkontrolovat a poté eh, budeme muset provést audity pladeb. Auditoři nám to bude, budou muset přímo potvrdit. Já eh, nejsem auditor, jenom koordinátor, takže ti auditoři musí sami zkontrolovat, zda se ten systém skutečně zlepšil. To je první věc a musíme zjistit, zda toto je proveditelné a zda můžeme tedy obnovit tok pladeb. Ale druhá obce, protože jsme již velmi pokročili v implementaci programu a členské státy a regiony nám musí zaslat eh, poslední žádost o platby v březnu 2017. Takže buď na to počkáme a pak budeme ovšem diskutovat po uzavěce programu, anebo dříve. To je jejich volba. Ehm, pokud jde o finanční zájmy Evropské unie, tak ehm, bychom Kalábrii neplatili, ale je v zájmu Kalábrii, Kalábrie, aby platby byly obnoveny. Jakmile komise pozastaví platby, tak eh, se nepodaří nalézt řešení do dvou týdnů. To vyžaduje více času. Ale v Kalabrii vidíme silnou vůli nalézt řešení, ale zatím jsme ještě neobdrželi eh, všechna potřebná ujištění. Pokud jde o to, co tam funguje. Ten program v Itálii Iniciativa pro zaměstnanost mládeže je koordinován ministerstvem práce, ale práce jako taková probíhá na místě. Jsme trochu uklidnění, protože vidíme tedy silnou koordinaci eh, Říma. Mají tam koordinační výbor a velmi často se eh, setkávají s regionálními zástupci a dokonce zvou i eh, zástupce komise, což není z jejich strany povinnost, ale oni to tak organizují. A mm, považují e, užitečné nás k tomu přizvávat, e, protože například v návaznosti na to 30% e, předběžné financování, což bylo historicky první v Evropské unii, vlastně mají do jisté míry i povinnost nás k tomu přizvat ale my e, jsme to financování opatřili podmínkou, totiž že polovina toho financování musí být e, vynaložena do půl roku po přištění těchto plateb a e, tuto podmínku Itálie splnila. Dokonce víc než splnila, zaslali nás nám účty, faktury do 23. května jako důkaz a eh, my jsme eh, skutečně navštěvovali Itálii každý měsíc a, a, eh, a viděli jsme, že koordinace ze strany ministerstva je silná a že to dobře naplňují. Je pravdou, že v tom programu je mnoho různých dílčích akcí, které se financují, něco funguje dobře, něco ne. A nevím, jestli máme komplexní přehled, ale já dám slovo Silvi, která má na starosti v rámci našeho oddělení na starosti tyto programy. Samozřejmě máme zde eh, některé informace z jiného regionu, mohla je dodat dnes odpoledne nebo zítra. A samozřejmě můžeme vám je předat. Takže můžu předat možná slovo kolegyně, aby vás dále informovala. Eh, děkuji. Vy jste teda Silvia Merizio, ráda bych vás tady představila. Prosím. Dobrý den, Silvia Merizo, desk officer oddělení pro iniciativu pro zaměstnanost mládeže v Itálii. Já bych ráda nyní hm, tak eh, se detailněji zabývala strukturou tohoto operačního programu. Je to eh, vnitrostátní program, kde je velké množství takzvaných prostředníků, intermediary bodies. Ono je to obecně zacílené, ty cíle jsou definované příslušnou vládou, zde v tomto případě ministro práce, a řeší to implementaci přímo na místě. Ta spadá pod zodpovědnosti 20 různých regionů. A jediný nespůsobilý region je Bolcáno na vnitrostátní úrovni jsou dohody s regiony a je tam vlastně odsouhlaseno devět akčních kroků, které je třeba implementovat přímo na místě a regiony si mohou z těchto devíti opatření vybrat ta, která jsou pro ně nejvhodnější, tak aby řešila přímo potřebu daného regionu. Eh, bylo zde vynaloženo velké úsilí, jak eh, vytvořit takový soubor standardních kroků, které by bylo možné plnit také stejnou měrou ve celém teritoriu, protože víme, že výkonnost Itálie se liší výrazně a liší se i míra služeb eh, v souvislosti s veřejnou zprávou. Takže nejenom eh, vlastně soubor kroků, ale také celý postup, který by byl jednotný, pro jednotlivé eh, veřejné orgány, které jsou odpovědné za ten první kontakt s tím mladým účastníkem programu a také odpovídají za to, že budou naplněnována ta opatření. Takže už to žádalo si hodně úsilí unifikovat eh, postup pro celé teritorium. Sicílie a Kalábrie se rozhodly, že budou implementovat víceméně všechna tato opatření definovaná na té vyšší vnitrostátní úrovni. A tento proces probíhá tedy na regionální úrovni v souvislosti s těmi opatřeními, která byla účinnější. Máme zde data od italských orgánů, které nám dodali na konci roku 2015. Je zde souhrná evaluační zpráva, kde Eh, vlastně eh, rozpočítány jednotlivé opatření, typy a regiony. Tyto informace vám můžeme dát. Máme zde i regionální zacílenosti, takže eh, vlastně můžeme vám poskytnout data zacílená na jednotlivé regiony. Například zde byly mezi opatřeními praxe, to bylo nabízeno asi tak v 60%. 60% z nabízených opatření byly ty praxe. Bylo velice oblíbené také na Sicily, Tam bylo asi 40 tisíc nabídek eh, stáží, praxí, ale i specifické školení a poradenství. Jaké byly tedy výsledky? Ze zprávy vyplývá, že analýza mm, počtu nezaměstnaných po čtyřech týdnech po uzavření eh, toho kroku z iniciativy mládeže a potom ještě po, mě, po, mě, po čtyřech týdnech, po, mě, po dvou měsících a po třech měsících. Takže měsíc poté má 34% eh, lidí, kteří se účastnilo programu, bylo zaměstnáno bylo zaměstnaných a to je dobrý výsledek, protože nabídka zaměstnání a pracovní smlouvy je jenom jeden z aspekt eh, záruky pro mládež. Eh, je to totiž také nabídka pokračování ve vzdělávání, co poskytuje záruka pro mládež. Takže další pozitivní výsledek 60% eh, mladých lidí, kteří využili eh, záruky mládeže, už nemuseli, ne, nebyli předtím nikdy na eh, vlastovním úřadě v místě, takže to nyní také vytvořilo takovou síť mladých lidí a dosáhnout toho cíle, který se dosti problematicky dosahuje v daném regionu. Mladý člověk, který eh, využije tohoto programu, má 30% lepší šanci najít zaměstnání, než někdo, kdo se tohoto programu neúčastní. Takže tím jsem snad trochu zodpověděla vaše otázky. Děkuji. Jsou zde otázky od eh, kolegů? Nemáme na seznamu řečníků nikoho, ale paní kolegyně Finiči. Děkuji, paní předsedající. Já nevím, jestli moje kolegyně zde před chvíli byl, ale poslouchala jsem s velkým zájmem to, co zde řekli zástupci komise a chtěla bych také poděkovat výboru pro rozpočtovou kontrolu, že organizuje tuto pracovní cestu. Také bych chtěla poděkovat komisi za její informace a prezentaci a za to, že nás budou také doprovázet na této pracovní cestě obecně a také v, tom, v tomto konkrétním případě budeme mít možnost zblízka přímo na místě se seznámit s určitými pozitivními, ale také negativními aspekty, které určitě potom umožní ty, ty, tu pomoc více zacílit a lépe zorganizovat pokud já vím, tak jsem měla dojem, že tyto jižní regiony a konkrétně Sicílie, odkud sama pocházím, vyvinuli nezbytné úsilí k tomu, aby využívali ty, ten finanční nástroj co nejlépe. Výsledků bylo dosaženo a dnes to můžeme konstatovat. Samozřejmě na začátku tam byly určité problémy, ta situace byla nová, nové mechanismy, ale myslím si, že obecně můžeme říci, že ty výsledky jsou spíše dobré. Samozřejmě je potřeba ještě dosáhnout dalšího pokroku. Chtěla bych se zeptat na jednu věc. V, tom, v té zprávě se také zdůrazňuje to, co dobře fungovalo v Itálii a že to jsou ty učební obory, nebo tedy a jaké problémy se objevily v ostatních oborech a ostatně Další otázka je, zda můžeme nějakým způsobem pomoci také v jiných odvětvích, tak abychom více zhodnotili ty akce, o kterých zde hovoříme. Děkuji, není Ines, ale Sande. Děkuji, paní předsedající. Já jsem vám také chtěla opravdu poděkovat za veškeré ty informace, které jsme jste obdrželi. Ty informace jsou někdy trošku znepokojivé, zejména když se podíváme na míru nezaměstnanosti a na potřebu finančních prostředků, která z toho vyplývá. A když také máme na mysli ty problémy, kterým čelí ty různé organizace a orkány, tak aby ty akce byly skutečně zhodnoceny. Chtěla bych položit několik otázek zástupcům komise. Podle toho, co vidím, eh, nebo co se mohla konstatovat na té první schůzi, tak eh, na úrovni regionálních orgánů. Jsou tam tedy regionální orgány, ale pak samozřejmě také ministerstvo, které má na starosti přidělování těch prostředků, jestli jsem to dobře pochopila. Myslím si, že paní doktorka Francesca Garofulo nebo i naši kolega jsou zástupci toho federálního, toho centrálního ministerstva. Je tomu tak, nebo se mýlím? Ano, to jsou, nebo to jsou regionální orgány tedy a moje otázka je následující. Máme uh, schůzku s Terezou uh, eh, Ticialan, která je uh, zástupkyní ministerstva a má na starosti sociální politiky. Paní Lang? První den v 17.30 budeme mít s ní setkání paní Lang z ministerstva práce Ano, ono je z Ministerstva práce a sociálních věcí. Ale to je z federální úrovně. Ano, je to tedy jediná zástupkyně ministerstva, se kterou federální vlády tedy, nebo centrální vlády, se kterou se setkáme, ano? Ona je členkou kabinetu ministerstva práce a také se setkáte se Salvatorem Peronem, který je ředitelem na ministerstvu práce a je eh, vlastně ředitelem eh, té, té centrálního řízení iniciativy mládeže. To byla moje první otázka. A druhá otázka, kterou bych chtěla položit, co se týká situace v Kalábrii. Tam tedy eh, jste se zmínili o dvou datech První, první případ tedy, pokud se nám podaří tu situaci rychle vyřešit a podat příslušná, nebo získat příslušná vysvětlení, a potom je také obecné odůvodnění pro roku 2017. Čili já bych chtěla položit otázku eh, na komisi, jak jaký typ technické pomoci se využíval v Kalábrii. Velmi, s velkým znepokojením jsme konstatovali, že v tom operačním programu 2014 až 2020 technická pomoc eh, zaznamenala škrty a není to vlastně ta sama technická pomoc, která byla v tom předchozím operačním období. Já samozřejmě asi tuším, jaké jsou důvody, ale chtěla bych nicméně je slyšet i od vás. Máme z toho určitý dojem, že komise se jakoby stahuje z toho, kde, eh, z oblasti, kde dosud byla velmi aktivní. A to je ta technická pomoc. Já bych tedy chtěla vědět, co se skutečně odehrálo předtím, než se pobavíme s dalšími aktéry na místě. Děkuji. Ano, na to já jsem se také chtěla zeptat na tu technickou asistenci, protože hovoříme zde o administrativních a plánovacích dovednostech, které je třeba zlepšit. A co tady s tou technickou asistencí a co bylo využito v těch dvou regionech? To by bylo důležité. Může nám na to komise nějak zareagovat? Děkuji. Co se týká toho programu, a odpovím ještě potom i na ostatní otázky, ale tak stanovisko komise ohledně programu pro mládež výsledky, které považujeme tady za slibné. Možná budu pokračovat v angličtině. Co se týče výsledků a iniciativy mládeže v Itálii, tak jak je vidíme nyní, mají opravdu dobrý monitorovací systém, který je přístupný pro všechny online a je to velice slibné. A jistě Obdrželi jsme písemné dotazy poslanců, e-maily od příjemců, kteří se stěžovali, například jak dlouho to trvalo, než obdrželi příslušný grant, který měli obdržet poté, co absolvovali svoji stáž někde v nějakém podniku. Ale Počet těchto sněžností byl možná pět nebo šest za poslední rok a půl. Takže jistě jsou tam závažné případy, ale zda to není odráží situaci plně, to nevím. Potom je zde věc, která se vždy vrací, to jsou ty pozdní platby. Očividně k tomu došlo v některých regionech a Eh, minister práce, to je vlastně ten ústřední orgán, reagoval velice aktivně, kontaktoval regiony, kterých se to týkalo. To je tedy jedno z eh, téma, s nimiž jsme se setkali, ale co se týče velikosti té záležitosti, tak vlastně byla příliš velká. Paní Alessandra, technická asistence, technická podpora zde musíme rozlišit podporu, kterou může poskytnout komise, jistě, to je součást naší činnosti, musíme provádět supervizi pro členské státy, regiony, musíme jim také pomáhat. A pak je zde možnost programu pro regionu a centrální administrativu. Mají zde rozpočet na technickou asistenci, aby nabírali konzultanty a odborníky, různé asistenty, kteří by pro ně pracovali jako přímí zaměstnanci. Samozřejmě je to dobrá věc, ale nevyřeší to všechno. Potřebujeme i kontinuitu. Jako v komisi nebo v parlamentu je to dobré mít určitou flexibilitu, ale je dobré také mít určitou kontinuitu. Takže technická asistence to je užitečná věc, ale nevyřeší to úplně vše. Kalabrie, Sicílie, všechny eh, regiony v Itálii mají eh, rozpočet pro technickou asistenci a využívají také. Jakou podporu zde vlastně komise poskytuje? Jistě, nejsme rádi, když věci nefungují, jak by měly a není naším cílem teď posílat méně peněz na Sicílii nebo eh, na, do Kalábrie, do Walesu nebo třeba do regionu Loren ve Francii. Důležité je postarat se o to, aby všechno bylo v pořádku. Když já platím, a mám určitou zodpovědnost, musím si být jist, že veškeré systémy řízení a kontrol fungují řádně. Takže to je ta naše hlavní věc, kterou máme na zřiteli. Kalabry jsme poskytli eh, výraznou pomoc, ale aby mohli si eh, lidi zatančit, musí na to být dva jak se říká v angličtině, a my prostě nemůžeme eh, je přimět k tomu, aby nabrali více lidí pro kontroly. Ta rozhodnutí je na nich a samozřejmě mohou to financovat z té technické pomoci. Takže ano, využíváme všechny dostupné prostředky, monitorovací výbory, které navštěvujeme, také například auditoři ta, tam navštěvovali jste zmiňovali, že eh, tam byly v eh, únoru a kontrolovala se kvalita výročních eh, kontrolních zpráv. A když tam byly v únoru, byly svědky určitého zlepšení, leč nebylo natolik dobré, abych byl přesvědčen o tom, abych zrušil to přerušení pládeb do Kalabrie. Takže co se týče té pomoci podpory, poskytujeme jim výrazně, také tam mm, jezdíme, a e, kontrolujeme zlepšení na základě nových jejich opatření, ale ještě nejsme úplně v cíli. Když dojde k tomu přerušení pladeb, což je docela drsné řešení, tak se to nevyřeší za 14 dní. Ono to prostě trvá déle. Řekněme, v průběhu roku bychom měli vidět i aspoň nějakou ústupovou nebo jinou strategii. A to je také důležité pro tuto misi, protože až budeme v Kalábrii a budu hovořit se svými protěžky, s nimiž už jsem se několikrát předem setkal, takže uvidím zase, kam se posunuli dále. Zdá se, eh, dohodneme na nějaké ústupové eh, strategie, nebo za to uzavřeme v roce 2017. V souvislosti s Itálií bych rád ještě uvedl dvě věci. Za prvé je tady můj kolega Franco, to je odborník z našeho útvaru, který je odborník na takzvané zjednodušené nákladové možnosti. To je takové kouzelné slůvko. Snažíme se tuto možnost propagovat. Ono to znamená výrazné investice na začátku, je třeba odsouhlasit nejrůznější eh, kalkulace, postarat se o to, aby když vynakládáme veřejné peníze, tak je klíčová je to pravidlo neziskovosti. Musíme být opravdu v takové pozici, že ti, kdo budou příjemci našich peněz, peněz našich eh, daňových poplatníků, na tom nebudou vydělávat. To je ten základní princip. Když pracujete prostřednictvím těch zjednodušených nákladových možností, tak eh, ti, kdo to řídí, jdou do určitého rizika, protože když něco spočítají, co nakonec eh, úplně neodpovídá eh, průměru, tak možná o nějaké peníze přijdou. Tak samozřejmě neměly by být ziskový, ale neměly by být také do mínusu. Takže my se snažíme přesvědčovat, aby šli touto cestou. Komisařka Tyson zde eh, opravdu je velice angažovaná a my usilujeme o to, aby alespoň polovina mm, transakcí byla touto cestou. A zde můžu říct, že se Itálie projevila jako dobrý žák, Mají zde různé operační programy ESF a v oblasti mládeže jsme odsouhlasili operační programy, bylo to docela komplikované technické diskuse, ale odsouhlali jsme návrh eh, aktu v přenesené pravomoci, bude brzy přijat komisí a pak ho obdržíte vy, parlament a také eh, rada. Budete mít, myslím, dva měsíce na analýzu a to nám také pomůže při implementování programu. Možná, že kolega Piron z ministra práce vám k tomu řekne něco bližšího. Ale to je něco, na, če, na co právě dohlížel zde kolega Franko. A dále jsem vám chtěl říci, že máme partnerskou dohodu s Itálií. To je ta dohoda, která vlastně byla uzavřena před vyjednáváním celého programu. A tam jsou plány pro zlepšení veřejného sektoru těch složek, které zodpovídají za implementaci programu. Takže každý z těch orgánů, kdo implementuje program, má plán, ve kterém uvádí pro komisi, co hodlá dělat pro to, aby vše bylo pod kontrolou. Tyto plány přijali všechny regiony a všechny administrativy, až s výjimkou některých. A Sicílie je z těchto výjimek, ještě na tom plánu pracují a potom Kalábrie. A ano, ti plán mají, takže Sicílie a kampaně. To jsou ty dva regiony, které ten plán ještě nemají. No, to není nějaký gold plating, nebo že bychom po nich chtěli, aby dělali něco navíc. Ale myslím, že to je opravdu dobrá věc, která je smysluplná, musí prostě vědět, jak hodlají Eh, řídit ty zdroje, které budou mobilizovat. Takže pro, máme tyto plány pro nejrůznější úrovně eh, státní zprávy a některé nejsou hoty. si cíle můžu dát slovo Frankovi. On vám potom řekne vše, mu případně zítra přímo na místě. Děkuji, já se omlouvám, nemáme více času. Myslím, že bychom měli skončit nyní. Já bych se možná vrátil chtěla k tomu pondělnímu prvnímu setkání. Asi víte něco o tom novém softwaru a monitoracím systému na Sicílii a veškeré to reprogramování na Calabry. To by bylo asi zajímavé, protože to zůstalo nezodpovězené. Zkrátka, dovolte mi poděkovat za tento briefing, byl pro nás nesmírně důležitý. Samozřejmě budeme mít v pondělí ještě celou řadu dalších otázek, a vy jste na úvod řekl, že jsme jako výbor učinili dobrou volbu, dobré rozhodnutí. To my jako výbor děláme vždy. A je to také dobré, že na té misi budete spolu s námi, takže já se na vás těším, až se uvidíme v pondělí v Katány. A všichni ostatní se uvidíme dnes odpoledne na slyšení a budeme pokračovat se zasedáním výboru pro rozpočtovou kontrolu. Děkuji a přeji vám dobrou chuť. Děkuji.